Good afternoon, everybody. Dobré odpoledne. Já vás zdravím na našem dnešním zasedání. Nejprve mám přijmout pořad jednání a pokud nejsou žádné námitky, tak považujeme tento pořad jednání za schválený. A nyní dovolte několik eh, poznámek, oznámení. Tento meeting je vysílán přes eh, internet. Dále máte poznámky to poznámka k misi IMCO v Japonsku, která se koná 18. až 20. září 2018. A výstup eh, této mise již byl prezentován poslancům našeho výboru pan, panem Švábem. A tato poznámka je k dispozici, tento dokument je v angličtině a další jazyky budou dostupné v brzké době. Můžeme schválit také zápis z našich předchozích zasedání, zejména z 24. září, začátkem října, 10. a 11. října. A nyní máme další zprávu o vzájemném uznávání produktů prodávaných v jiném členském státě. Zpravodaj je pan Štefanec. Děkuji, paní předsedkyně. S potěšením vám mohu oznámit, že bylo dosaženo pokroku v této věci. Již jsme po druhém politickém trialogu, před tím třetím, který se bude konat 22. listopadu. A je tu realistická šance, že se nám to podaří dotáhnout do konce roku. Takže Týká se to například článku 1, kde parlament zatím si nechává tu bývalou perspektivu komise, kde se snažíme odbourat zbývající bariéry obchodu a omezení a sladit to smlouvou a s judikaturou eh, soudního dvora. Doufám, že to bude úspěšné. A pokud jde o další články, tak posouzení zboží příslušným orgány by mělo probíhat efektivně. Snažíme se spolu s našimi poradci dospět k hodnému kompromisnímu změní mezi námi, komisí a radou. Ale můžeme již nyní konstatovat pokrok. Je to podobné jako u mechanismu Solvit, který jsme se snažili posílit s využitím Solvitu jakožto určitého postupu na řešení problému. Jakožto Evropský parlament chceme také mít efektivnější nástroje spolupráce prostřednictvím tzv. koordinační skupiny, to byla naše iniciativa. Chceme usnadnit aktivity eh, příslušných orgánů a kontaktních bodů. Stále se ještě bavíme o tom, jak by se to mělo jmenovat, tato koordinační skupina, ale v zásadě všichni akceptovali tuto myšlenku Evropského parlamentu, což mi dává naději, že dospějeme k tomu eh, vhodnému změní. Dále, v neposlední řadě, chci poděkovat našim poradcům Světlaně, Frančeskovi a dalším, protože oni skutečně byli velmi nápomocní, výrazně přispěli eh, k dosaženému pokroku. Děkuji. A je, máte pravdu, máme nesmírně schopné e, pracovníky v našem sekretariátu. A další záležitost se týká autorských práv. Katrin Stáler je zpravodajkou. Bohužel se dnes nemohla dostavit paní Stillerová. Takže um, mi řekla, mě poprosila, abych něco přečetla jménem. Vzhledem k tomu, že diskuze o článku 13 byla velice obecná a pozice parlamentu neodráží pozici IMKA, tak není příliš co k tomu dodávat. Jak to bylo dohodnuto na zasedání stínových zpravodajů před trialogem, tak odkaz na základní práva a ochranu údajů textu EP jsou nesmírně důležité, i když máme, považujeme ten text za velice slabý. A zajímají nás například ty části o mimosoudním vyrovnání, které by měly být převzaty ve finálním textu, i když i v tomto ohledu původní verze výboru IMCO byla silnější. Další trialog se má konat 26. listopadu, eh, kdyby měl pokračovat. Naše další složka se týká pozměňovacích návrhů k otázce z řízení Evropského obraného fondu. Tady je pan Lupeš Isturis White. A vy budete hovořit za něj. Tun. Ano, děkuji. Antonio se nemohl dostavit v důsledku kongresu EPP v Helsinkách, proto mě poprosil, abych přečetla následující poselství. Kolegové, Chci v první řadě poděkovat všem stínovým zpravodajům, zejména Virgin Rozie z SAD, Richardovi Sulíkovi, panu Salimovičovi z ALDE, panu Šoltesovi ze Zelených a Martin Širdevan z AGUE, kteří všichni proaktivně usilovali o dosažení společného postoje. Podařilo se nám vypracovat 15 kompromisních návrhů, které se těší podpoře EPP, SAD, EKR a ALDE, čili čtyři skupin a dva kompromisy 4 a 9 ketice a nezávislých eh, odbornicích. Počítáme také s podporou zelených. Úspěšně jsme vypracovali kompromisní návrhy v hlavních bodech stanoviska. A nyní hlavní body za eh, jednak cíle, rozpočet, v připojené země, etika, způsobilé e, subjekty, způsobilé opatření, udělovací kritéria, míra spolufinancování a nezávislí odborníci. Antonio zdůrazňuje. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci, pokud jde o promítnutí stanoviska IMCO do té eh, zprávy ITRE eh, a eh, budeme hlasovat dnes a některé z našich myšlenek do, se do jejich zprávy promítnou. Děkuji. Virginie Rozier, a opět si za ní někdo bere slovo, prosím musím říct, že paní Rozie se nedostavila. Ona není na kongresu EPP, ale Já bych nicméně řekl jejími slovy pár slov. Takže ona se bohužel nemohla dostavit na dnešní výměnu názoru. Chtěla bych však poděkovat všem, všetně stínových zpravodajů, za spolupráci na tomto stanovisku. A chce připomenout, že tento fond by měl přispět autonomii evropského braného průmyslu s posílením strategické nezávislosti v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky. Zároveň představila některé návrhy, pozměňovací návrhy, které usilují o vyjasnění účasti na programech z třetích zemí. Samozřejmě s tím, že ten program musí být využíván zejména pro evropské subjekty. Dalším důležitým bodem je dodržování vysokých standardů, etických standardů u, a vyloučení jakýchkoliv projektů, které neodpovídají etic, těmto etickým standardům. Dále boj s konflikty zájmu, ty by měly, to by mělo rovnož, rovněž být součástí tohoto textu. A konečně environmentální otázky, tak, aby existovaly jasné pobídky, pokud je o omezení environmentálního dopadu obraného průmyslu. Hlasování se bude konat dnes. A e, paní zpravodajka chce poděkovat za zohlednění bodů, které jsou v jejich pozměňovacích e, návrzích. A já vám chci poblahopřát k e, narození vašeho dítěte a za Aldeban Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně. A dovolte mi poděkovat paní zpravodajce panu zpravodaji za skvělé zpracování tohoto bodu. Všechny body ALDE jsou zahrnuty v kompromisech, včetně zúžení kontrolních požadavků. Tím, že tu bude výhradní kontrola otevření naší spolupráce vůči strategickým třetím zemím vně Evropské unie, jako je například Spojené království. Já podporuji všechny tyto kompromisy a těším se na hlasování. Děkuji a skutečně v průběhu tohoto hlasování budeme hlasovat. Takže nyní můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání, což je výměna názorů k foru na vysoké úrovni o fungování potravinového eh, dodavatelského řetězce, kde eh, budeme mít informace od Evropské komise. Mě nás informují o zasedání šerpu, které se konalo 10. Eh, října a teď již bez dalších průtahu dávám slovo panu Petinelimu, který sedí eh, tamhle vzadu. Prosím, máte slovo, pane Petineli. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji. Je mi potěšením, že tady mám dnes možnost vystoupit a informovat nás o tom, jak proběhlo fórum na vysoké úrovni na téma lepší fungování potravinového dodávkového řetězce, které se konalo 10. října 2018. Na tomto fóru jsme řešili hned několik důležitých témat, eh, která byla tedy v ohnisku zájmu politických zástupců. Tohoto fóra se účastnila také příslušná komisařka, již od loňského června se vede konstruktivní diskuze mezi paní komisařkou a některými europoslanci na téma, jak tedy zahájit tuto práci na fóru na vysoké úrovni, jak se scházet, s jakými tématy. Důležité také bylo, aby na fóru na vysoké úrovni eh, vystoupili zástupci všech relevantních orgánů. Vy jste zatím asi o práci fóra mnoho neslyšeli, takže předtím, než přejdu do detailů, dovolte mi vás stručně seznámit s některými klíčovými informacemi o této skupině a o tom, proč byla zřízena. Evropský eh, dodávkový potravinový řetězec je jedním z nejsložitějších organismů evropského hospodářství a zároveň má asi ten nejzásadnější přímý dopad na každodenní život našich občanů. Povaha tohoto dodávkového řetězce se mění rychle a v důsledku užívání eh, umělé inteligence, satelitů, digitální ekonomiky. To všechno hraje stále větší roli také v dodávce potravin. Evropané potřebují potraviny nejenom tedy, které jsou eh, cenově dostupné a chutné, ale musí být také produkovány za trvale udržitelných principů a musí být kvalitní. Naše spotřebitelé jsou také stále více informovaní a stále více se zajímají o složení potravin, které konzumují. A konečně, náš potravinový dodávkový řetězec je zároveň na jedné straně čistě místní, na druhé straně globální, v závislosti na tom, o jaký produkt vám jde. A já bych rád ještě řekl, že potravinový dodávkový řetězec zároveň v Evropské unii a zaručuje 44 milionů pracovních míst, obrat je 7,7 miliard, což je tedy více než polovina evropského hrubého domácího produktu. Ten obrat je více než přes 1 trilion, připočteme-li také potravinářský a nápojový průmysl, takže je to třetí největší segment evropské ekonomiky. A teď je třeba si tady uvědomit i specifické výzvy v tomto sektoru. Komise si uvědomila, že potřebuje konsultovat, jak lépe nastavit politiku uvádění potravinových produktů na trh a proto tedy také již v roce 2015 iniciovala založení tohoto fóra na vysoké úrovni. Poučila se tím eh, z úspěchu prvního mandátu tohoto fóra, které fungovalo již v období 2010-2014. Současné fórum se stává z 15 členů, 20 představitelů států a vlád, 22 zástupců relevantních eh, zainteresovaných skupin a nevládních organizací. To znamená, zastupuje všechny od odborů přes zemědělce, přes spotřebitele a tak dále. A Úkolem tohoto seskupení je tedy konzultovat všechny postupy eh, v oblasti spotřebitelské politiky. Forum se soustředuje ve své práci především na čtyři prioritní oblasti. Za prvé, eh, férový obchod mezi dvěma podniky, za druhé otvírání nových příležitostí v rámci jednotného trhu, přiměřené ceny a srovnatelné ceny na interním evropském trhu. Práce tohoto fóra na vysoké úrovni probíhá tak, že se schází plenární zasedání jednou za rok. Na plenárním zasedání tedy jsou stanoveny další politické hlavní směry, kterými se pak ubírá práce fóra. Přípravnou práci a odvádějí skupiny tzv. šerpů, kteří se scházejí třikrát nebo čtyřikrát ročně a Zástupci Evropského parlamentu se účastní jak práce té přípravné skupiny, tak plenárního zasedání. Poslední zasedání, přípravné zasedání v tomto roce proběhlo na konci října a jedním z hlavních bodů programu, který je asi zajímavý i pro vás, bylo téma rozdílů ve složení zdánlivě identických potravinových produktů. Tomu se říká tedy ten problém s dvojí kvalitou. A já bych rád upozornil na to, že v dubnu 2018 komise ve spolupráci s jak s národními orgány, tak a zainteresovanými skupinami a příslušným hodnotícím centrem na evropské úrovni přišla s novou metodikou, jak hodnotit kvalitu produktů uváděných na jednotný trh. Tato metodika je nyní implementována v rámci celoevropské testovací kampaně, eh, kterou má na starosti právě toto Evropské centrum pro testování a kvalitu. Na posledním zasedáním přípravné skupiny eh, přišel zástupce eh, této celoevropské testovací agentury a představil některé pilotní projekty na příkladu konkrétních produktů, které jsou uváděny na náš jednotný trh a to v zájmu překonání určitých, uzavření určitých mezer a zlepšení vztahů se spotřebiteli. tak abychom do budoucna lépe detekovali případy, kdy zdánlivě stejné zboží je různého složení a kvality. Nadále se tedy bude testovat jak tedy digitálně, tak i Eh, jaksi v praxi testováním konkrétních výrobků. A výsledkem tohoto projektu by měla být odpověď na to, kolik stojí výrobce vyrábět vlastně ve zboží ve eh, dvojí odlišné kvalitě, jinými slovy, kolik na to mohou vydělat. A my se budeme také zabývat eh, právě tou cenovou dimenzí. Chceme zjistit, jestli existuje nějaká korelace mezi rozdílným složením a cenou. Tento projekt by měl skončit s mandátem komise, současné komise. Většina, členských, většina členů tohoto projektu eh, se vyjádřila velmi pozitivně, ochotně spolupracuje. Na základě prezentace tohoto projektu na zasedání na vysoké úrovni jsme také měli možnost konzultovat s panem Davidem Aštnem, který odprezentoval zprávu z vlastní iniciativy na téma dvojí kvalita, dvojí jakost eh, stejného zboží. Tato iniciativa byla vítána a přípravný výbor se shodnul na tom, že základní teze tohoto stanoviska jsou užitečné i pro další práce tohoto fóra na vysoké úrovni. A konečně skupina se také bavila o doporučeních, které vypracovalo toto fórum na vysoké úrovni. Já si uvědomuji, že celá řada témat, které souvisí tedy s dvojí kvalitou zboží, že tedy těch témat je tolik, že to může být matoucí. A dovolte mi tedy vyjasnit, že Výsledkem práce tohoto fóra na vysoké úrovni jsou pouze doporučení pro spotřebitele, pro výrobce, pro, dozor, pro dozorovací orgány v tom smyslu, jak testovat kvalitu zboží. Nejsou však tyto závěry právně závazné. Jednotlivé zainteresované skupiny tedy mají možnost zvolit svoji vlastní cestu. Samozřejmě, zboží dvojí kvality není jediným projednávaným bodem přípravného zasedání. Dalším tématem byla kupní parita v rámci, tedy parita kupních cen v rámci toho dodávkového potravinového řetězce. Eurostat, Evropský statistický úřad, nyní připravuje novou verzi svého nástroje, kterým je monitorován vývoj ceny potravin a to na příkladu určité skupiny produktů na evropské úrovni. Zároveň ředitelství Komise pro zemědělství vyvíjí iniciativu, která by měla vést k větší transparentnosti cenotvorby u zemědělských produktů. Přípravný výbor této iniciativy přivýbal a také zdůraznil důležitost nutnosti synchronizovat tyto iniciativy, tak aby nedocházelo k zdvojení práce, k zdvojování nákladů a tak dále. Fórum také vedlo debatu o označování potravin. Na základě studie BEUK, což je tedy ta největší evropská spotřebitelská organizace, která si provedla vlastní výzkum, a spolupracovali s ředitelstvím pro zdravot, zdraví kdy snaze vyhodnotit označování potravin podle jednotlivých kategorií tak, aby toto označování z pohledu zdraví bylo jednotné nejprve na evropské úrovni a poté také na úrovni členských států. Také tedy se vedla debata o dvou oficiálních výstupech z jednání tohoto fóra na vysoké úrovni. Za prvé tedy a to bylo vyjádření k cenotvorbě, za druhé zhodnocení dopadu digitalizace na fungování potravinového řetězce. Jak tedy jsem už řekl, práce fora brzy vlastně přirozeně skončí a proto přípravné eh, zasedání eh, vlastně se věnovalo také určitému ukončení eh, této práce. Tím by mělo být tedy závěrečná formulace určitých doporučení další politiky, a i když samozřejmě nevíme, jak to všechno politicky dopadne, fórum na vysoké úrovni může eh, připravit doporučení i pro komisi v novém složení. Dovedeme si představit několik scénářů, jak by to mohlo fungovat. Například tedy eh, se nová komise rozhodne prodloužit mandát fora ve svém současném seskupení, nebo se rozhodne jej nějakým způsobem přeskupit, a možná tedy rozdělit na jednotlivé orgány, které by řešily konkrétní problémy, nebo se také nová komise může rozhodnout vytvořit komisi na vysoké úrovni, která bude tuto problematiku řešit. Každopádně příští plenární zasedání fóra 28. listopadu má na programu také tedy určité zhodnocení dosavadního vývoje a debatu o dalších strategických cílech. Spolupracujeme také s výborem IMCO, tak abychom ještě mohli aktualizovat, informovat výbor IMKO o aktuálním dění v této oblasti. Já vám tedy děkuji a nadále jsem připravena odpovědět na vaše otázky. Já vám děkuji a nyní bych ráda předala slovo kolegům za jednotlivé politické strany, v první řadě za EPP. Já děkuji zástupci komise za toto zhrnutí situace. A mám několik otázek, nebo spíše bych chtěla vyjádřit několik pochybností. Forum na vysoké úrovni říkáte, to je 50 osob, 28 zástupců členských států a 22 to jsou různé zainteresované strany. Ale co spotřebitele, jsou tu také řádně silně zastoupení je jejich hlas vyslyšen, hrají tam aktivní roli. Za druhé, toto plénum jednou za rok, to se mi zdá poměrně zřídka, ale to je otázka organizace. Mně se eh, více, mě více leží na starosti průmyslová kvalita potravin. Existuje projekt, že by se měla hodnotit kvalita potravin, srovnávat ceny a podobně, ale jaký je to opravdový problém? Já totiž nemám dojem, že máme nějaké informace o tom, jak tento pilotní projekt Eh, zašel daleko, jak pokročil. Máme nějaká porovnávání kvality potrovin, které se prodávají pod stejnou značkou v různých zemích. To je velice žhavé téma. My dostáváme čím dál více stížností, už to tu zaznělo, jenom abych to doložila. Někdo mi donesl do Bruselu tady tu značku Petit Bech, to jsou dvě odlišná balení ta, co se prodává v Polsku. Tam vůbec není máslo. <laughs> Andrea si to ani nejeste, jenom se na to podívejte. A nebo jsem zase dostala zprávu to, co nazýváte mysli. Ve Francii a v Belgii je tam čokoláda, ale v Belgii je tam méně čokolády než ve Francii a přitom se to vyrábí na stejném místě a podobně. Je tu tedy nějaký pokrok? Máme informace? Ehm, co tedy udělal tento projekt? Já opravdu jsem jaksi neslyšela dostatek informací z vaší strany. Děkuji. Děkuji a za SND tu máme Olgu Sehnalovou, anebo Krista, vy zastupujete, tak prosím. Děkuji, takže já tu hovořím jménem paní Sehnalové. Ona se velice omlouvá, ale nebylo jí možné dorazit na tuto první výměnu názoru. Ona velice vítá rozhodnutí koordinátoru IMCO, aby se vytvořilo to fórum a zjistil se tedy feedback eh, z komise o tom eh, fóru pro lepší kvalitu potravinového řetězce. Ano, je již doloženo, že existuje dvojí kvalita potravin a je důležité, aby se parlament zapojoval do veškerých in takovýchto iniciativ, které mohou mít nějaký dopad nejen na kvalitu, ale i na další významné stránky a aspekty, do kterých se může toto fórum na vysoké úrovni zapojit. Takže podporuje veškeré iniciativy, které by mohly vést ke zvážení toho rozhodnutí vedoucím ke skutečnosti, že by členové parlamentu nemohli se účastnit tohoto zasedání fóra, pokud tedy fórum bude pokračovat i v nadcházejícím mandátu. To je velice důležité, když si vezmeme v potaz, že jsme Eh, schválili pilotní projekt na 2018, který se měl zabývat závažným šetřením na trhu týkající se několika eh, produktů, tržních produktů a hodnocení jejich kvality. A paní Sehnalová si myslí, že tu nedostatek informací o stávající situaci toho projektu a také celoevropské testovací kampaně, kterou uh, Eh, jejich zavedení ohlásila komise a doufá tedy, že tato výměna názoru bude pokračovat pravidelně, abychom si vyměňovali informace a aby členové tohoto eh, výboru tedy mohli být obohaceni, je to pro nás důležité. A chce požádat komisi, aby odpověděla na dvě otázky. Za prvé, jaký je záměr for, eh, doporučení fora na vysoké úrovni, co se týče tedy řešení těch situacích dvojích cen u podobně označených eh, výrobků nebo stejně označených výrobků a pak eh, je tu možnost nějakého konkrétního legislativního návrhu, jaký je postup eh, s tím, co se projednává v parlamentu a na radě. A pak ohledně metodologie, chtěla by vědět, kdy ta zjištění budou k dispozici a zda se zaměříte také na soukromé, eh, na, na, na, to, na tu oblast pilotního projektu. Děkuji. A za EKR pan Zulik, ale máme tu někoho, kdo ho zastupuje? Daniel, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jak to právě zaznělo, ono mnohé z toho už eh, se nachází v balíčku Omnibus, to jsme probírali. Jak na to nahlíží naše frakce? To složení eh, se týká zjišťování tedy eh, kvality, ale já nevím, jestli už bylo prokázáno tedy to odlišné či stejné složení. Máme tu například Coca-Colu. V některých místech může být vyráběna s řepným cukrem, někde s glukózou, někde s jiným cukrem, co je lepší, co je horší. Všechny budou eh, mít eh, trošku odlišné chutě, jsou vyrobeny pro jiný druh trhu. Takže i otázkou pro naše hosty je vlastně, co je to ten referenční produkt, jak nadefinujete vlastně, co bude referencí pro ten daný produkt, jak, jaké kvality by měly ty ostatní dosahovat a v podstatě přijdete s mnohými, mnohými produkty. Ono v podstatě i v průběhu doby se to jejich složení mění, protože se mění jaksi chutě na různých trzích. Takže toto je opravdu velká výzva, je to komplexní téma. My se snažíme tomu dopátrat příčiny, ale otázkou je, jak nadefinovat ten referenční produkt a to složení nevždy vlastně jde na úkor kvality. A za ALDE pan Selimovič, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My k tomuto bodu nemáme co dodat. A nyní paní Grapiny. Já vám děkuji. Já mám spoustu otázek a nevím, jestli vůbec na ně máme čas, ale opravdu hodně otázek. Naše skupina v podstatě při začátku eh, studiu na tomto problému jsme zorganizovali nějakou konferenci s Chorvatskem, Itálií, Českou republikou a Rumunskem. A e, u této příležitosti e, se sešli i výrobci, spotřebitelé, a samozřejmě jsme tam byli my poslanci Evropského parlamentu. Byl, z toho vznikla zpráva z vlastního podnětu. No a co bych řekla kolegovi z EKR? Problém není, jaký e, toho, jestli je tam například řepný cukr Eh, nebo eh, cukr třtinový. Jde o to, že pokud je to jiný produkt, musí mít jiný obal a jinou cenu. Protože každá e, surovina má jinou cenu. A já si pak rozhodnu, jestli chci pít Coca-Colu s cukrem, který je z řepného cukru nebo z stinového cukru. A bude tam mít odpovídající cenu, protože oba cukry mají jinou cenu. Čili nejde o to, jaký produkt je lepší, ale že produkt, který má jiné složení, musí být jinak označen a musí mít jinou cenu. Protože samozřejmě já, eh, já sama vím, co to je být eh, pro, eh, výrobce. Když vyrábíme například něco z vlny a z polyesteru, i když to má stejný střih, tak to přece neznamená, že to bude mít úplně stejnou cenu a stejnou značku a stejnou etiketu. Musí se to nějakým způsobem odlišit. A spotřebitel si to potom rozhodne na základě toho, co si tam přečte. E, e, tady ještě máme štěstí, že se tam píše, že tam to máslo není v tom petibech, ale někde se to vůbec nepíše. Není to vůbec označeno, pak už je to podvod. A velké firmy se nás snažily přesvědčit na té konferenci, tak jako vy, že jsou to různé chutě v různých zemích. Že prostě v jedné eh, zemi chutná lidem jiný, jiný nápoj než, než v jiné zemi. Ale problém je v něčem jiném. Že označení musí plně odpovídat složení. A nemůžeme, eh, když je to Coca-Cola Zero, tak se tam eh, prostě píše Coca-Cola zero. Ne, že jedna bude s cukrem a jedna ne a bude, všechny budou zero. Takže problém, který, před kterým stojíme, a to i komise, z pohledu, eh, z perspektivy například Olgy, pokud nebudeme mít jasnou pro analytickou proceduru k společnou, která bude identická, pokud se to bude analyzovat jinak eh, u mě, v Rumunsku, v Čechách, Chorvatsku, tak budou samozřejmě jiné výsledky. Ale musíme mít stejné testovací metodiky a stejné ukazatele, na základě kterých tedy eh, identifikujeme nějaký produkt. Pokud eh, budeme měřit dvojím metrem, no tak samozřejmě ty výsledky budou jiné. Takže já se ptám komise, máte toto na vědomí? Jak máme ověřovat dvojí standard produktů? A tady nehovořím jen o, o potravinách, to se musí rozšířit na spoustu dalších kategorií výrobků, protože je to také problém eh, eh, to, jednak toho, že to klame spotřebitele, ale může to i škodit lidskému zdraví. Pokud mám například od doktora nařízeno, že nemám jíst třeba maslo nebo mám jíst, tak a, a není to tam označeno, nebo cukr, no tak eh, samozřejmě mi to může uškodit, můžu si uhnat cukrovku. Takže eh, mně je naprosto jasné, co se má udělat. Eh, komise, pokud to nesmí uspěchat celou záležitost. Jistě. Teď například v Itálii se našly produkty, které z hlediska složení a chuti neodpovídají složení v jiných státech. Takže jaké máme, eh, jaké, jaký máme východisko? Jistě, co budeme dělat dál po této zprávě? Co se bude dít dál? Děkuji. A já nyní vrátím slovo panu Pačinolimu, aby zodpověděl na ty otázky. Thank you very much. Děkuji. Já vám děkuji za všechny ty otázky, které mi umožňují objasnit, co bylo dosud provedeno a co bude probíhat v nadcházejících měsících. Takže v první řadě otázka paní Tun. Ano, Určitě. Spotřebitelé jsou členové fóra, existuje BU, to je ten nejrozsáhlejší Eh, orgán pro zastoupení spotřebitelů, jehož členové se účastní každého zasedání fora a jeho zástupci jsou velice aktivní. Navíc chci říci, si myslím, že zástupci jsou také, eh, spotřebitelé jsou zastoupeni v členských státech. Vždyť eh, vlády vlastně zastupují své obyvatele, to znamená veškeré tyto aktéry. Další otázka paní Tun, ta se týkala dvojí kvality, jak dalece v tom zašel pilotní projekt. Tady jsou dvě odlišné věci. V první řadě otázka metodologie pro zhodnocení toho, zda je tu odlišná kvalita produktu. A slovo odlišná jednoduše znamená odlišná. Uh, neznamená, že jedno musí být lepší, jedno horší. Takže jedna věc je metodologie a druhá věc je screening trhu a hledání tedy příslušných produktů. Ten pilotní projekt se soustředuje na tuto druhou část, byla již zahájena a hodláme to uzavřít do konce mandátu této komise. Za druhé otázka jménem paní Sehnalové. Parlament si přeje být více zapojen. Samozřejmě, my eh, už jsme toto zahájili, protože tu máme tu příslušnou skupinu a po každém zasedání eh, fora či šerpu dostáváte informace, ale vím, že jsou tu určité regulační překážky, co se týče účasti poslanců ale s komise máme interinstitucionální dohodu. Já tedy v této oblasti nejsem odborníkem, ale z toho, co vím, tak členové parlamentu mohou být zapojeni do orgánu vytvořených eh, komisí nebo řízených komisí. Takže tady možná nějakou překážkou může být ta interinstitucionální dohoda. Nicméně my samozřejmě informujeme vždy o všem, k čemu dochází. Ostatně z toho důvodu jsem tu i dnes přítomen. A k dalším otázkám. Otázka doporučení. už jsem to v mém úvodu vysvětlil, že tu je možná takové zmatení. Máme to doporučení na vysoké úrovni, to je směřováno zákonodárcům. A legislativní proces, který probíhá, ten se netýká jenom aktualizace té spotřebitelské legislativy, ale to je něco naprosto odděleného od práce fóra. A co se týče metodologie, kdy bude dostupná, tak na tom pracujeme Ono z vědeckého hlediska je to velice komplexní, já vám to doložím. A ty soukromé značky jsou také zahrnuty, pokud jsou dostupné v některých členských státech, protože existuje celá řada soukromých označování. A co se týče otázky pana Daltona, ta se toho také týká, je to hodně propojeno s tím, co říkala paní Grapiny. Ty referenční produkty. My vlastně nemáme zhodnocovat to, který produkt je lepší nebo horší. My jsme zavedli tento projekt pouze proto, abychom informovali spotřebiče, pokud jsou tu dva produkty, které vypadají jako identické, ale ve skutečnosti jsou odlišné. A pak je to také otázka vlastně osobního jaksi vkusu či chuti či priorit protože pokud pro někoho sladkost cukru je ukazatelem kvality, ale jiná osoba, která chce žít zdravěji, tak eh, přítomnost cukru vidí zase jako horší kvalitu. To záleží na rozhodnutí osoby. Takže takové eh, odsuzování výrobku to neděláme, my chceme pouze poukazovat na rozdíly. A pak asi ta nejsložitější otázka se týká toho, když eh, jsou tedy dva produkty stejným způsobem označeny. Ty, to, co my tady vlastně inform, eh, kritizujeme, ty druhy informací, to že si přejeme být transparentně, opravdu řádně informováni o kvalitě e, výrobku. Máme tu dvě označování, to jak si označení na přední straně, což je takový ten reklamní tah, který přitahuje uh, klienty a teprve na druhé straně obalu tam jsou veškeré ty informace, které se řídí evropskými neřízeními. Jako to bylo doloženo těmi eh, příklady těch rybích prstů, že v jiných zemích tam byl nižší obsah ryb eh, ve srovnání s jinými, tady vlastně nepotřebujeme žádnou vědeckou analýzu, dostačující byly informace na obelu. No a my se zaměřujeme právě na ty informace o složení obsahu cukru i na té zadní straně informaci, která musí vlastně plnit eh, evropská nařízení. Ale pokud se spotřebitelé zaměří pouze na ten vzhled a nedívají se na ty informace na druhé straně, tak ten produkt, ty dva produkty vypadají jako identické. A to je pak právě problém. A právě pro takovéto případy až dosud neexistuje oficiálně nějaké označení jako podvod, protože podvod je nějaké nerespektování zákona. Takže pro nás se jedná o to stanovení eh, té informace řádným způsobem. Prozatím tedy průmysl tuto informaci dává na tu druhou stranu obalu a všechno tak nějak závisí na dobré víře spotřebitele. Ale Komise již předložila návrh na změnu legislativy v oblasti ochrany spotřebitele a budeme hluboce analyzovat tuto záležitost a tímto se dostávám k další otázce paní Grapiny ohledně toho postupu analýzy. Ano, my zavádíme vědecký postup analýzy, to vede, to, společné hodnotící středisko komise. My si přejeme, aby toto bylo provedeno našimi vědci. Už na tom pracujeme, ale zase opakuje to něco, co si vyžaduje čas, ale přejeme tuto veškerou práci dokončit ještě v rámci mandátu stávající komise. No a myslím, že tímto jsem zareagoval na veškeré hlavní eh, otázky, které tu zazněly, ale rád ještě zodpovím případně další. Eh, Děkuji velice za všechny položené otázky. Děkuji za to, že jste přišli. A tím můžeme přejít k dalšímu bodu programu. úvaha o pozměňovacích návrzích ke stanovisku propagace transparentnosti obchodních uživatelů eh, zprostředkovatelských eh, služeb online. Máme paní Šaldemoze jakožto zpravodajku. Já budu hovořit dánsky, jestli vám to nevadí. My jsme měli eh, lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů 3. října Obdrželi jsme 681 pozměňovacích návrhů. A když tomu přičtu ty své pozměňovací návrhy, je to celkem 740. Měli jsme také jedno zasedání stínových zpravodajů na mm, těch politické úrovni, další na technické úrovni a příští týden proběhne další setkání stínových zpravodajů. Kromě toho proběhne také technické zasedání. Takže doufáme, že budeme schopni být schopni hlasovat ve výboru 6. prosince a budeme tam tedy schopni zahrnout i připomínky výboru Jury, protože máme u tohoto tématu sdílenou kompetenci s výborem Jury. A Jury bude hlasovat 20., 21., 22. listopadu. Já tady doufám, že se mezi tím ještě do Vánoc podaří uspořádat inform, neformální trialog. Na zasedání stínových zpravodajů jsme řešili celou řadu témat, já nebudu zacházet do detailů, ale všimla jsem si, že tedy přetrvávají určité technické problémy, že musíme najít určitý kompromis v otázce například tedy eh, klasifikace. Není pochyb o tom, že všichni tedy chtějí mít transparentní klasifikaci transparentnosti různých platform, nicméně tu klasifikaci je možné provádět z různých hledisek a je důležité, abychom měli tedy jeden ukazatel, plošný ukazatel. Je to stejné, jako když se chystáte postavit a provozovat hotel. Musíte se rozhodnout předem, kolik hvězdiček bude mít. A tady tedy chceme najít takovou rovnováhu mezi tím, abychom měli abychom tedy vlastně dali podnikům určitou eh, volbu toho, zdali hned požádají o příslušné, nebo budou hodnoceni podle příslušných algoritmů. A otázka je eh, tady také, zdali do rozsahu působnosti zavrhnout eh, operační systémy. Nám jde o to, aby tyto platformy nenašly způsob, jak se vyhnout eh, povinnosti poskytnout informace. Někdy v těch obchodních podmínkách mají klauzule, které jim které jim umožňují tedy vyhnout se těmto požadavkům a pravidlům. Na druhé straně však musíme použít vyvážený přístup, protože ten operativní, operační tedy systém může být jakýkoliv. A je tedy důležité, abychom ho v rozsahu působnosti zmínili, ale aby se to nest, způsobem, který nebude zátěží pro provoz. Pak, tu mám, pak jsme také vedli diskuzi o nespravedlivém zacházení tedy s uživateli, kteří používají tuto platformu. I uživatelé se velmi často snaží obcházet určitá pravidla a teď jde o to, jak zajistit, že nekalé obchodní praktiky není možné použít. Otázka, jestli, to, jestli tedy to souvisí s tím, jak bude formulován hlavní text, nebo zdali bychom tomu měli věnovat nějakou přílohu a, a podobně. Takže existuje eh, celá řada možností, jak to řešit. Minimálně jsme se dohodli na tom, že je třeba tento problém řešit a že nyní tedy nazrála doba pro to, abychom regulovali užívání online platform. A potom tedy mám ještě také vlastní pozměňovací návrhy k vlastnímu stanovisku. Ty už nebudu řešit do detailu, ale v podstatě musíme tedy najít tu správnou rovnováhu. Například měly by platformy mít možnost odesílat údaje a data používat je v rámci své korporace. Jde tedy o to, aby ta stanovisko bylo co nejkomplexnější a přispělo k větší míře eh, jaksi rovného přístupu v této oblasti. Je to důležité i pro spotřebitele, je jasné, že tady ne všichni budou souhlasit se všemi pozměňovacími návrhy, ale podle toho, co už jsem tady slyšela na našich zasedání, vidím, že tu existuje konsenzus a proto se těším na další diskuzi a připomínky, které tu uslyším dnes. A těším se také na další jednání příští týden. Děkuji a za EPP pan Žurek. Děkuji. Já chci poděkovat paní Šeldemose za kvalitu její práce, To je velmi dobrý základ pro vyjednávání. Jsou tu dva body, které chci zdůraznit a které jsou důležité pro poslance EPP. To je zavedení systému využívání. To znamená, o tom už jsme hovořili, je to eh, zásadní, ty takzvané app story. A to je, eh, tyto podmínky jsou podmínky toho, aby to mohlo fungovat v rámci App Store. Můžeme si eh, představit, že poskytovatelé těch zprostředkovatelských služeb mohou obcházet toto nařízení, pokud by do toho op, ty operační systémy nebyly za, eh, zapracovány. Samozřejmě eh, tyto systémy musí tu být eh, naprosto jasně stanovené podmínky. Takže já nepodceňuji komplexnost tohoto tématu. A jistě je kolem toho široká debata. Komise nepředložila žádný argument pro to, aby to nebylo zapracováno. A my bychom si přáli, aby to mohlo pokračit, pokročit. Další věc je otázka těch černých seznamů zakázaných postupů. Tedy je dosti komplexní, protože e, musíme to chránit, aniž bychom samozřejmě bránili e, no, rozvoji a e, je to tedy, tedy také otázka toho, aby firmy Eh, nezatěžovali eh, nějaké eh, nekalé praktiky konkurence. Takže jsme vytvořili jakýsi princip ehm, seznamu těchto nekalých praktik v příloze, což by byl otevřený seznam, který se dá pravidelně aktualizovat a měnit. Samozřejmě, že observatoř praktik online může doporučovat komisi jakým způsobem aktualizovat tento seznam, tedy tento blacklist. My jsme si vědomi hmm, všech potíží souvisejících s tímto změním. S tím, že jsou to velice eh, složité ošemetné záležitosti. A právě proto je to otevřený seznam, proto jsme měli pocit, že otevřený seznam je tím nejlepším řešením. Děkuji. Děkuji. A dále za EKR, prosím. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat zpravodajce za rychlou práci a rychlý postup v práci nad tímto tématem. Jak už jsem říkal minule, my vítáme návrh komise, který je podle našeho názoru vyvážený a není na úkor jiný, transparentnost není na úkor jiných oblastí. Nicméně nesmíme zapomínat, že tady jde tedy o regulování vztahu mezi dvěma podniky, několik podnik a spotřebitel. A tam tedy, kde jde o vztah mezi dvěma podniky, je třeba posílit vyznění. Najdou se také určité tedy elementy toho vztahu mezi spotřebitelem a, a platformou, tedy tam už je jak se lépe definováno, jak ta platforma funguje, co je třeba ověřit. Nicméně my si myslíme, že tedy ten návrh by měl být trošku flexibilnější, tak aby eh, vlastně umožňoval fungování platform různé velikosti, aby také nepředstahoval ohrožení obchodního tajemství, zvláště tam, kde jde o užití vyhledávacích algoritmů. A musíme tedy také se realisticky dívat na to, jakou hodnotu mohou mít takovéhle informace pro spotřebitele. Je tedy třeba najít správnou rovnováhu. V tuto chvíli si myslím, že v textu chybí. A to včetně kompromisních návrhů. Také podporujeme myšlenku mít možnost stáhnout škodlivý obsah, ale předložili jsme, současné řešení nám nevyhovuje, proto jsme tedy předložili pozměňovací návrh a navíc platformy nejsou veřejnou službou, je to obchod. A proto Tady si myslím, že je třeba zohlednit i různou velikost platform, jak těch eh, velkých, tak i těch drobných, protože ne takové, je třeba tady tyto informace dávat k dispozici pouze na vyžádání, neměly by být zveřejňovány plošně. Je také třeba, že tady je třeba říci, že v některých členských státech je to legislativně upraveno jinak. a je třeba tedy také omezit tu um, potenciální sankci, která byla až 50%, tak aby nedocházelo ke zneužívání ze strany uživatelů. A, také jsme tedy zohlednili situaci těch eh, pop-up reklam, které mohou být velice užitečné pro některé sektory ekonomiky, jako například pro hotely. A tedy existenci těchto bannerů prostě některé členské státy eh, zakázaly, což nám nepři což nám nepřipadá jako vhodný postup, ale zdá se mi, že to je přesně záměr tohoto stanoviska a já se bojím, že pokud tedy eh, nezakročíme, tak vlastně rozpoutáme takovou obchodní bitvu, takže já to nemohu podpořit. A konečně u článku 12 náprava. Tady hovoříme o potenciálním zneužití ze strany nekvalifikovaných subjektů nebo subjektů, jejich záměrem je poškodit. A také tady je to určitá časová lhuta pro přeskum takového případu. Jednak eh, vlastně komise nebude mít dost času ke k sběru potřebných podkladů a konečně tedy ještě upozorní na problematiku, kterou jsme řešili v pozměňovacích návrzích, zahrnutí operačních systémů. Já osobně nechápu, proč to zahrnovat, jak by ty operační systémy mohly obcházet pravidla. Máme v podstatě, stejně v podstatě jeden hlavní operační systém a to je Google. Ale pokud tedy vlastně to stažnete na všechny operační systémy, včetně i těch, které používají drobné specializované platformy, tak eh, to prostě nepovažuji za správný způsob legislativní úpravy, protože jak může malý operační systém eh, tedy dotržet všechna ustanovení, na druhé straně však ty sankce a nevýhody jsou obrovské a já Chápu, že někteří lidé se bojí, že Google se naučí tato pravidla obcházet, ale tak, jak to formulujeme nyní, tak vlastně předem znevýhodňujeme nové a začínající platformy. Já doufám, že tedy v tom, i v tomto ohledu najdeme kompromis a chci poděkovat všem kolegům a paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji. A nyní za Alde paní Charanzová, kterou nahradí pan Salimovič. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Paní Charanzová se omlouvá, že se nemohla dostavit, ale požádám mě, abych přečetl toto. Ale nemůže podporit, podpořit většinu eh, předložených pozměňovacích návrhů. Zdá se, že někteří poslanci to vnímají jako jakýsi nástroj eh, politické, eh, politického charakteru, ne zvýšení transparentnosti platform. Například působnosti. Mnoho pozměňovacích návrhů do toho chce zahrnout jakékoliv zařízení s operačním systémem. Což v podstatě znamená, že cokoliv, co má prostě elektronický čip, by spadalo do rozsahu působnosti. Například eh, dětská kalkulačka by mohla spadat do rozsahu působnosti, ale i kdyby operační systém byl problém, tak to nespadá do tohoto návrhu, říká Dita, protože to je o vztahu mezi platformami a firmami. Totež pokud jde o zapracování vyhledávačů do eh, jakého, eh, do všech odstavců. Dá se regulovat pouze v těch případech, kde existuje nějaká smlouva. Pouze to, že vaše webová stránka je součástí nějakého vyhledávacího výsledku, toho, z toho ještě nedělá smlouvu. A pokud máme nějakým způsobem pokryt ještě další služby, které navrhují vyhledávače, tak to není ještě potřeba řešit tímto způsobem. I'm sorry. I'm sorry. Um, if the goal... A pokud je cílem nějakým způsobem pokryty další služby, které tyto vyhledávače nabízejí, tak i tak to není potřeba, aby bylo pokryto všechno. Pouze ty případy, kde je skutečně kontrakt eh, eh, Dále, cíl tohoto návrhu je pokryt vztahy mezi firmami, vlastně platform, které se zaměřují na zákazníky. Ale evropské právo by nemělo platit pro všechny webové stránky na celém světě. Proto by to mělo odpovídat Římu 1 a Bruselu 1, těmto dvou, dvěma nařízení, které uplatňují evropské právo zacíleným způsobem tam, kde se to týká evropského spotřebitele. A pokud jde o ten blacklist, to také není akceptovatelné. Akceptovali jsme již nyní to nařízení, které, které, které eh, prošlo těsně v trialogu a proč se nyní snažit eh, tento boj tady opakovat? Skupině Alde eh, ne, to ne, ne, nedává smysl, že i ti, kteří byli proti EUTP, a chtěli se proti tomu stavit na plenárce, nyní chtějí špatnou legislativu v tomto případě. Platformy nejsou žádné supermarkety. Není tu žádný omezený prostor. Nejsou tu žádné, není tu žádné čerstvé zboží, které eh, projde. A proto srovnání mezi eh, kamennými obchody a platformami je falešné. Eh, LTTP mělo upravovat vztahy mezi firmami a supermarkety. Ale nevíme o žádném zemědělci, který přijde o živobytí kvůli platformě, takže to nepodpoříme. A dále 12. Kvalita a napravná opatření. Tady se to slaďuje s eh, opatřeními ohledně například kolektivních nápravných opatření a kolektivních žalob, eh, ale ne, tomu nemáme nic dalšího. A pokud jde o ta observatoř, my bychom se chtěli držet původního návrhu komise. Akceptujeme, že zpravodaj nechce vytvářet precedent, nicméně jsme si vědomi toho, že observatoř by mohla být využívána jako východisko k celoevropské regulaci elektronického obchodu. Tento pozměňovací návrh se snaží kopírovat změny například článku, eh, pracovní skupiny podle článku 29 pokud jde o GDPR. My si myslíme, že nemusíme op, eh, znovu vytvářet samostatný orgán. A tady Dita končí, ale říká, že doufá, že zpravodaj vezme v potaz názory dalších při eh, vytváření kompromisu. Některé z těch návrhů jsou zajímavé, ale musíme mít postoj parlamentu, který skutečně projde trialogy a který umožní tomuto nařízení, aby se eh, z něj stal zákon. Eh, a nemůžeme k tomu přistupovat jako k nějakému vánočnímu stromečku různých přání. Děkuji a eh, paní Reda za zelené. Děkuji. Já chci poděkovat ještě jednou za skvělý návrh zprávy. Jak jsme vyslechli eh, od různých skupin, ta stanoviska jdou různými směry. Myslím, myslím, že původní návrh byl dosti vyvážený. A doufáme, že některé naše pozměňovací návrhy budou snad nápomocny k tomu, abychom našli eh, nějaké, nějakou střední cestu. Jedna z hlavních inovací, které jsme přidali k tomuto návrhu, je explicitní eh, zacházení s těmi oznámeními, kdy eh, mohou být případy, kdy nějaká platforma se chová vůči nějakému obchodnímu uživateli nesprávným způsobem, ale někdy nějaký jeden uživatel použije možnost oznamovacího mechanismu v platformě, takže v podstatě bude eh, se chovat eh, nekalým způsobem vůči svému konkurentovi. Takže my jsme se sem snažili zapracovat explicitní ustanovení o transparentnosti. To znamená, že firmy, aby nemohly používat ty mechanismy eh, v boji proti konkurentům. A pokud jde o působnost, tak eh, tam jde zejména o hlasovou, hlasové asistenty, tak aby to bylo technologicky neutrálnější, aby to bylo jaksi zajištěné i proti budoucímu vývoji. A pokud je o ty eh, hlasové asistenty, tak myslím, že to ještě není sladěné s těmi pozněvacími návrhy, které máme na stole. Myslím, že správně bylo řešeno, že když někde je nějaký problém, tam, kde nějaký operační systém je rovnou napojen tedy na platformu. Ale bohužel většina těch pozměňovacích návrhů, která navrhla eh, ty operační systémy, tak to nerozlišuje. Operační systémy často existují i na eh, zařízeních, která jsou čistě offline a tohle by, myslím, nebyl ten vhodný na nástroj, kde to máme regulovat. Takže jsou dva způsoby, jak k tomu přistoupit. Buď to dát do nějaké revizní doložky a nebo omezit to, jakým způsob, o jakých operačních systémech hovoříme. Hovořit pouze o operačních systémech, které přímo souvisí s platformou, která spadá pod tento návrh. A pokud jde o MFN, tak nechceme úplný zákaz, ale myslíme si, že náš pozměňovací návrh by mohl být základem kompromisu, kde omezíme, jaké doložky jsou eh, přípustné, vhodné nebo mají být omezeny v čase a řídit se principy spravedlivého přístupu. Čili měli bychom eh, nějaký úplný blacklist je možná trošku předčasný, ale celkově podporujeme, aby tu byl ten princip férovosti v těch nástrojích, abychom to nezůstali pouze u transparentnosti. Těším se na eh, další kompromisní návrhy v nadcházejících týdnech. Děkuji a Zague. Děkuji. A děkuji také zpravodajce. Já jsem předložil 26 pozměňovacích návrhů, což je relativně málo. V poměru k ostatním a ukazuje to, že opravdu oceňujeme stanovisko paní zpravodajky obecně. Eh, tedy eh, souhlasím s tím, co to bylo řečeno. Ty názory se mohou lišit, ale všichni vlastně podporujeme tu myšlenku obecně, tedy ten široce pojatý rozsah působnosti. Samozřejmě pak je potřeba to nadefinovat do detailů, jako například ale zahrnout operační systémy, ale každopádně tedy si vážíme té transparentnosti a můžeme také tedy podpořit některé ty eh, návrhy, které máme na stole. Pokud jde o ten takzvaný blacklist, my můžeme souhlasit s tím černým seznamem, pokud nebude uzavřený, pokud nebude vyčerpávající, protože nedá se vždycky všechno na věky regulovat, ale každopádně takovýhle seznam říšníků by byl užitečný, protože by celému tomu nařízení dal trošku smysl. Pokud jde o restriktivní postupy, já vůbec nesouhlasím s tím, co to bylo často řečeno o sektoru hotelových služeb ty nejsou to platformy, které by musely odolávat útoku velkých hotelových řetězců. Ne, ty platformy už dávno koupily velcí američtí provozovatele, tři nebo čtyři. A Zároveň však existuje jistě celá řada malých evropských hotelových řetězců, kteří jaksi se nedostanou na tuto platformu a jsou tímto znevýhodněni. A tím asi skončím a jak už jsem řekl, my se budeme snažit přispět v kompromisním duchu a mm, tedy přeju paní zpravodajce hodně úspěchů při zpracovávání více než 600 pozměňovacích návrhů. Děkuji. A tím dávám slovo přímo a hned Evropské komisi. Děkuji velice. Děkuji zpravodajce a všem ostatním za eh, náročnou práci, kterou odvedli na, nad tímto návrhem. Z toho také vyplývá důležitost tohoto návrhu. to jak tedy pro naši ekonomiku, tak pro malé a střední podniky a samozřejmě i pro vás, což tedy ukazují i vaše pozměňovací návrhy. Celá řada pozměňovacích návrhů upozorňuje na skutečně závažné problémy. My jsme na to také upozorňovali, ale teď je otázka, které z těchto problémů se podaří vyřešit použitím tohoto nástroje a jak. My tedy jsme přišli s určitou představou, proto jsme předložili určité pozměňovací návrhy, které se snažily zohlednit složitost, na kterou upozorní také pan Šebán. A pokud jde o nejistotu, my nenavrhujeme věci, které by mohly mít nežádoucí účinky. A to také samozřejmě tedy je vlastně eh, otázka, kterou bychom si měli klást při zpracovávání pozměňovacích návrhů, kterým problému jsme se dostatečně nevěnovali, co lze trošku přeformulovat, tak aby to bylo co nevyváženější, co nejkonkrétnější a jak se ujistit, že dopad těchto ustanovení v praxi povede ke zlepšení situace a několik vytvoření nových dalších problémů. A to není nic jednoduchého. A konečně také tedy bude důležitá jasnost formulací, protože tohle je nařízení a některé pozměňovací návrhy, které jsem četl, nebyly úplně srozumitelné po tom prvním čtení a nebylo ani jasné, jaké důsledky by mohly mít. A teď si představte, že všichni naši hospodářští aktéři eh, tedy se tím budou muset řídit, proto je třeba to jasně formulovat, aby bylo jasné, jaké to bude mít účinky, co se čeká od hospodářských činitelů a já tady se těším v tomto ohledu na další jednání trialogu. Děkuji. A jak už bylo řečeno, My ještě v listopadu budeme debatovat o pozměňovacích návrzích a dalším postupu. Kristel, chceš ještě slovo? Ano, stručně. Takže za prvé, kolegové, děkuji vám za vaše připomínky. Navzdory tomu, že to možná zní, jako že se nedokážeme dohodnout, já se nepřestanu snažit, abych eh, tady zahrnula všechny ty skupiny ve finálním kompromisu. Já vím, že jedna skupina si vyžádala víc času při přípravě pozměňovacích návrhů technické povahy a to je v pořádku, já vám ten čas mohu dát a doufám, že mě pak tedy... A budu vás informovat e-mailem, dokdy máte lhůtu. Nicméně nadále tedy budu pokračovat v práci nad tímto materiálem a jsem přesvědčená, že dospějeme ke kýženému výsledku. Děkuji a tímto můžeme přejít přímo k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o návrhu stanoviska k nařízení k založení Evropského obraného fondu. Pan López Išturis Spajt je naším zpravodajem. Debata už proběhla, takže půjdeme hned tedy k tomu hlasování. Pozměňovací návrhy 36 a 37 identické. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 96, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 95, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme si návrh 95, prosím. We close the vote and it is rejected. A zamítnuto. Ne, 98 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme návrh 97, prosím. Yeah, yeah. We close the vote. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 118, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 119, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 131, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k kompromisu 6, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 154, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme návrh 154, prosím. We close vote. Uzavírám hlasování a zase zamítnuto. Návrh 155, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 171, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme návrh 29. We close the vote. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 30. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Prověříme si návrh 30. We close the vote. Zavírám hlasování. A přijato. Nyní návrh 31, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 173, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Sto sedmdesát kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 175, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 176, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 177, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 180, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Další odpada není 183, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 184, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 195, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 197, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 43, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 53, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 55, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 56, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 61, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sr- prověříme si 73. We close the vote. Uzavírám hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. 74, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 80 pro, proti, zdrželi se. Nebylo mi to úplně jasné, takže prověříme 80. Uzavírám hlasování a přijato. 82, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 83, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 11, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování a přijato 20 23 hlasy pro, 7 hlasů proti, jeden se zdržel. Gratuluji panu López Vajetovi. Další hlasování se týká zavedení programu Digitální Evropa na období 2021 až 2027. Tady je naší zpravodajkou paní Gebhardt. Takže v první řadě kompromis 6 pro proti přijato, 102 pro proti Takže ještě jednou 102, kdo je pro, proti. Myslím, že přijato, ale prověříme si. We close the vote. It is adopted. Then one... 103, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 105 pro, proti, zdrželi se přijato 106, kde pro, proti, zdrželi se přijato 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 107. We close vote and it is rejected. Then one... Zamítnuto. A nyní 108. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 118, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme 118. Please. close vote and it is adopted. Přijato. Návrh 122 kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 4. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní návrh 168. Kdo je pro? Proti? 168, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 169, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 170, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 178, kdo je pro, pardon, paní předsedající se omlouvá 171 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 172 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 173 pro, proti, zdrželi se přijato, 174 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 175 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 176 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, prověříme 176. Uzavírám hlasování a přijato, takže se omlouvám. 176 je přijata. 177, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 178, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 179, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 180, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 181, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 182, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 183, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 194, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se přijato, 195 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 196 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 197 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, prověříme si 197. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 53, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 58. Ještě prověříme 57, prosím. We close the vote. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Nyní 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Uzavírám hlasování a přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 214 pro, proti, zdrželi se přijato, 215 pro, proti, zdrželi se přijato, 67, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 216 pro, proti, zdrželi se přijato, 68 pro, proti, zdrželi se přijato, 69 pro, proti, zdrželi se přijato, jednička, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 70, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 71, kde pro, proti, zdrželi se přijato, trojka, pro, proti, zdrželi se přijato, 72, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 79, kde pro? Ne, o kompromisu 10 nemusíme hlasovat. Nyní 79, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale prověříme návrh 79. Uzavírám hlasování. Ano, zamítnuto. Návrh 10, kde pro? Proti? Já jsem neviděla žádné ruce. Ještě jednou. Desítka, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 80, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 11, pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Pro, prověříme si návrh 11. Uzavírám hlasování, zamítnuto. Nyní kompromis 11, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 13, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 82, kde pro, proti, zdrželi se přijato.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 84, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 85 pro, proti, zdrželi se přijato, 86 pro, proti, zdrželi se přijato. Kdo si přál prověřit a co? Bylo to jasně přijato. Přejete si to prověřit? Ne. Takže 87, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 88 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale prověříme si 88. Uzavírám hlasování a přijato 20. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 89 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 12, o tom nemusíme hlasovat, takže návrh 90, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 91, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 92, kde pro, proti, 92, 92, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme 92. Uzavírám hlasování a přijato 23, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 13, pro, proti, zdrželi se, přijato, 96 pro, proti, zdrželi se, přijato, 25 pro, proti, zdrželi se, přijato, 97 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 98 pro, proti, zdrželi se přijato, prověříme 98. Uzavírám hlasování, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato a nyní závěrečné hlasování, hlasujeme elektronicky, uzavírám hlasování a jasně přijato 30 hlasů pro a pouze jeden hlas byl proti, takže tímto gratuluji zpravodajce. A nyní naše dnešní poslední hlasování. Chtěla bych připomenout, že období pro námitkování návrhu zprávy vypršelo 30. října. Žádné námitky nebyly předloženy a díky tomuto ustanovení práva 50, eh, pravidla 52.2 je tato zpráva od Hlasována pozitivně. To znamená, nemusíme hlasovat o mandátu pro zahájení jednání. Nyní můžeme tedy začít přímo se pardon, musíme pouze hlasovat o zahájení mandátu, zahájí hlasování, uzavírám a přijato 29 hlasy, jeden se zdržel, nikdo nebyl proti, takže se mu mohou zahájit jednání. A tímto můžeme ukončit naši část dnešního hlasování. A dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je, prosím vás, I ask the members who are leaving vy, kteří opouštíte zasedací místnost, abyste tak učinili v tichosti. A my se dostáváme k projednání návrhu zprávy týkající se zavedení programu CLO pro spolupráci v oblasti cel. Spravodajkou je paní Grapini, prosím, máte Possible to speak because it's... Doufám, že budu moci hovořit. Chci vás informovat, že termín je zítra, zítra ve 12 je doba pro předložení pozměňovacích návrhů. Takže já jsem vyšla z toho, že tedy je to jeden z eh, hlavních eh, eh, pilířů fungování vnitřního trhu, ta naše celní unie. A zatím jsme nedosáhli našeho cíle. A já myslím, že to je vysvětleno i v důvodové zprávě. Je, je tu také ta funkce auditora, ale bohužel musím konstatovat, že tu mám kritickou poznámku na komisi, protože e, se spozdila ve svém oznámení toho, co se stalo v členských státech, protože ano, jistě, e, zodpovědnost je na členských státech, ale tato e, věc se měla důsledně sledovat a řešit. Tady se říká, že 70% eh, bude hotovo do roku 2020, eh, ale eh, my si přejeme samozřejmě, aby samozřejmě spolupráce v celní oblasti mezi členskými státy byla daleko na vyšší úrovni. A to se dá, to se dá dosáhnout prostřednictvím příslušné architektury informačních systémů a infrastruktury. Já mám za to, a také jsem již předložila v tomto smyslu eh, pozměňovací návrhy, že tento program musí být eh, v první řadě eh, konzistentní, ucelený. A pokud jde o některé formulace Evropské komise, tak jsou vágně sformulované, měly by být konkrétnější. Musíme vzít potaz principy transparentnosti, proporcionality, nediskriminace. To je pravda ale pokud je o tuto zprávu, musíme jí zejména musíme doplnit eh, ten návrh komise, to znamená modernizace eh, celních procesů, uvědomit, musíme si uvědomit, že ekonomická aktivita, ekonomická struktura, eh, ta, ta konfigurace na vnitřním trhu prochází transformací. A systémy, systémy které děláme, musí reagovat na tyto transformace. Musí to, eh, musíme to vnímat v této perspektivě. Nemůže to být pouze pro stávající situaci, ale i do budoucna. A k tomu je tento eh, program samozřejmě zásadní z hlediska toho, jak tedy tento systém funguje, nakolik funguje dobře nebo špatně, eh, abychom měli rovnou hospodářskou soutěž, korektní hospodářskou soutěž, ale zároveň i ochranu spotřebitele musíme to prověřovat, musíme na to dohlížet a musíme sledovat, k, k jakému obchodu dochází nejenom z vnějšku vnějšího, eh, vnitřního trhu, ale i uvnitř vnitřního trhu. A v neposlední řadě bych také potrhla, že v tom rozpočtu, který komise pro tento program navrhuje, se nepočítá s nepředvídatelnými eh, vývoji a eh, výdaji ani s Brexitem. A přitom Brexit bude mít jednoznačné dopady. A my to tam nemáme zohledněné. Takže já doufám, že kolegové z dalších politických skupin to ve svých návrzích doplní. Protože těch 28 států musí přijmout veškerou zodpovědnost. A je také důležité jaký rámcov, eh, jaké rámcové nařízení eh, budeme mít a eh, komise nemůže postupovat jako to bylo u toho programu do roku 2020, ale musí skutečně ty věci sledovat a jsou tu termín až do roku 2025, ale já jakožto zpravodajka za SRE se domnívám, že je nesmírně důležité, jak co nejrychleji uvést tento program eh, do praxe. Je to ten následnický program. To předchozího. Máme vlastně trojí zájem. Jednak, abychom měli jasný eh, dohled nad vnitřním trhem, abychom měli eh, spravedlivou rovnou hospodářskou soutěž a za třetí ochranu spotřebitele celní unie a modernizace všech procesů může stimulovat hospodářskou aktivitu. Nesmí to, přivé, nesmí to eh, způsobovat obrovské zatížení a náklady, zejména malým a středním podnikům. Musí to být přístupný, účinný, efektivní program, ale také jednoduchý s minimálními náklady a zatížením z malých a středních podniků. A musíme eh, také jak jsem již řekla, zajistit i příslušnou ochranu spotřebit, zájmu spotřebitele. Celní programy jsou důležité pro dosažení všech dalších cílů Evropské unie v oblasti vnitřního trhu. A já s eh, napětím budu očekávat jak vaše dnešní návrhy, tak i eh, další návrhy do eh, zítřka, do 12. A takže doufáme, že nám Mikuláš potom eh, přinese eh, nějaké eh, dobré překvapení. Děkuji a nyní dávám slovo stínovému zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi začít tím, že poděkuji také paní zpravodajce, protože já s ní naprosto souhlasím, zvláště tam, kde hovořila o nutnosti zahrnout E, nějakou úpravu po Brexitu a také tedy tam, kde jde o malé a střední podnikatele. Ale v podstatě chci zdůraznit, že celní unie je významným příkladem úspěšné integrace Evropské unie a celníci zároveň také střeží tu vnější hranici pro zboží, chrání veřejnost také proti teroristickým zdravotním a dalším rizikům. Kontrolují také finanční transakce, což zabraňuje teroristům volně přesouvat finanční toky. Nyní tedy vlastně přecházíme z toho systému, kdy jsme zpracovávali papírové doklady na digitální systém. To si vyžádá minimálně investici 15 milionů eur. Nebo a my hodláme posilovat kompetence eh, a tedy také navazování kontaktů a také příslušnou technologii. Celní program by měl být konzistentní a sladěn s ostatními programy Evropské unie, například boj proti podvodům, jednotný trh, Connecting Europe a podobně. Také Předložím pár pozměňovacích návrhů do zítřka, ale v podstatě tedy celková implementace tohoto celního programu, včetně kontraktů, které budou uzavírány vzhledem na investice, by měly být uzavírány tedy pohledem s na rovné zacházení, transparentnost, nediskriminaci a podobně. A k tomu já předložím několik pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji a za EKR jsem já stínovou zpravodajkou, takže pohovořím nizozemsky. Nejprve chci poděkovat zpravodaj za, zpravodajce za veškerou práci, kterou odvedla na tomto návrhu zprávy. Já jsem si to přečetla velmi pozorně a v podstatě souhlasím s tímto návrhem. a jménem EKR mohu říct, že podporujeme tu základní myšlenku, totiž je třeba posílit spolupráci mezi členskými státy v celní oblasti. Já také předložím pozměňovací návrhy, ze kterých jasně vyplývá, že čím více budeme snažit o koordinaci mezi členskými státy, tím větší zodpovědnost bude mít Evropská komise, protože Příjem z celních poplatků je dobrým zdrojem příjmu pro Evropskou komisi a její členské státy a my jako členské státy bychom neměli komisi vystavit jen biankošek v této oblasti. Také je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že Eh, tady ta celní úprava se liší eh, mezi jednotlivými členskými státy, takže nemůžeme plošně aplikovat politiky, které by platily pro všechny členské státy stejně. Musíme se vždy tedy zajímat o to, jaký dopad to bude mít v konkrétních členských státech, tedy specifický dopad. Na to si musíme dát pozor a samozřejmě také toho potřebujeme udělat víc, pokud jde o posilování informační infrastruktury, což souvisí se spoluprací mezi členskými státy a také vyšší mírou zodpovědnosti, kterou by měla mít komise v této oblasti. Také je třeba se ujistit, že ty, pení, že ty vynaložené prostředky půjdou opravdu tedy tam, kam měli dospět a musíme také tedy stabilizovat příjem z této oblasti. Já jsem si jistá, že budeme schopni vypracovat dobře vyváženou zprávu. Děkuji. A nyní stínová zpravodajka z ALDE. Thank you very much, madam. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte mi poděkovat paní Grapíny za návrh stanoviska, který je velmi dobrým východiskem pro další práci. Jak už řekla komise, celní unie je významným příkladem úspěšné integrace v rámci Evropské unie. Je to jedna z mála oblastí Evropské unie, kde jde o výlučnou kompetenci Evropské unie, což by nebylo možné bez eliminace vnitřních hranic. Evropská unie je největším obchodním blokem na světě, podílí se 15% na celosvětovém obchodě, to znamená, že je velký zájem na tom, aby všechno fungovalo korektně a dobře. Před pěti lety tedy objem obchodu v rámci celní unie dosáhl 315 milionů ročně, což je zhruba 15 celních deklarací za vteřinu a nyní více než 90% je již předkládáno elektronicky. Proto tedy podporujeme založení tohoto programu, který by měl posílit spolupráci mezi celními orgány. Je důležité, aby ten celní kodex tedy od roku který tedy platí od roku 2016, byl skutečně aplikován v praxi, proto podporujeme vše, co je v návrhu, včetně článku 3. Nicméně tento celní program by podle našeho názoru měl být především využit pro eh, tedy další šíření elektronického zpracování. Spravodajka eh, odložila eh, lhůtu tady říká, že komise odložila lhůtu pro zavádění těchto systémů až do roku 2023, ale já vás musím informovat, že na úrovni členských států je tedy pocit frustrace z dalšího odkladu. My si už nemůžeme dovolit tento projekt dále odkládat, proto toho, z tohoto celního programu mělo být financováno založení tohoto elektronického systému. Já tady naprosto souhlasím s paní Grapíny a také předložím v tomto směru pozměňovací návrhy. Děkuji. Za zelené je tu Julia Reda, ale ta není přítomná, takže bych předala slovo panu Švábovi. Děkuji, takže nejprve chci také poděkovat eh, paní zpravodajce i stínovým zpravodajům. Podporuji to, co tedy vyžaduje kolegyně Brachty Krapíny, totiž, eh, že tedy výnosy celních poplatků by neměly vést tedy k financování negativních dopadů post-Brexit. A za druhé, to také tady souhlasím s kolegou Milievičem, my nemůžeme komise vystavit bianko šek tímto postupem. Je tedy důležité, aby implementace byla řádná, s jakýmkoliv jiným pokusem tedy budeme nesouhlasit. A pokud jde o celní oblast, je třeba, aby z tohoto programu byly řešeny problémy, které ještě existují v oblasti spolupráce a komunikace a že proto odložila vlastně z, eh, plošnou platnost tohoto elektronického systému do roku 2023. Ale já si myslím, že členské státy Tady už se nemohou dovolit víc eh, dále čekat a hrozí tu nebezpečí, že raději vyčlení peníze z vlastního rozpočtu a zavedou si nějaké vlastní fragmentované systémy. Takže je důležité, abychom nepromeškali příležitost, aby členské státy byly ochotny spolupracovat, používat společní programy Já tady nějak nepřeháním, protože pokud budou mít členské státy pocit, že nemají podporu, budou se dále držet svých národních programů. A to znamená, že v Evropské unii pak budeme mít čtyři nebo pět rozdílných programů, což zkomplikuje hospodářské vztahy a také vzájemnou komunikaci. Takže já doufám, že paní Grapíny tedy bude mít úspěch se svou iniciativou a my k tomu také a my tedy o, tento přístup můžeme plně podpořit a předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Není paní Perola za Evropskou komisi. Thank you very... Děkuji vám za slovo. Já bych chtěla poděkovat všem řečníkům a zejména pak paní Grapíny poděkovat jim za to, jak zdůraznili význam celní unie, za to, že připomněli, že toto je vlastně jedna z těch mála oblastí výlučné pravomoci. Nicméně ještě bych toto chtěla doplnit tím, že připomenu, že pokud legislativa opravdu spadá do výlučné pravomoci, tak implementace legislativy o celní unii připadá na členské státy a členské státy jsou tedy důležitým aktérem v této věci. Já nebudu opakovat význam ani cíle celní unie. To vše najdete v našem návrhu a ostatně i v kodextu o celní unii. Týká se tedy finanční ochrany, ochrany finančních zájmů, bezpečnosti a zabezpečení a umožňování a, a regulérního obchodu. Nicméně ještě bych chtěla říci, že program pro celnice se nedif, sám od sebe nedefinuje celní politiku. Celní politika ta je nadefinována v jiných doménách, na jiných fórech, v jiných textech. A celní program je vlastně takový nástroj, který umožňuje podnikům implementaci celní politiky a příslušné legislativy. Toto doplňování vlastně je prováděno prostřednictvím nástrojů, jež jsou popsány v návrhu. Týká se to vlastně budování kapacit, což spadá do oblasti IT. A ten budoucí program bude vlastně mít obrovský význam ve financování, rozvíjení, provádění aktivit, které pak spadají pod eh, dozor komise. A toto je jasně nadefinováno v návrhu. Tento program bude také důležitý pro další rozvíjení sítí mezi celními zprávami, a mezi celními zprávami a dalšími příslušnými orgány. A pak tento program bude také využíván pro další rozvíjení budování lidských kapacit, což je také velice důležitý prvek i když nemá tak rozsáhlé eh, rozpočtové dopady. My vítáme zprávu paní Grapiny, protože si myslíme, že toto je zpráva, kterouž ona podporuje náš návrh. Možná bych k tomu dodala ještě, že sdílíme ty obavy vyjádřené paní Grapiny i dalšími řečníky ohledně významu rozvíjení IT systému. Bereme v potaz také vyjádření soudního dvora a k tomu bych chtěla říci, že Většina IT systémů, s kterými se počítá v rámci celního kodexu Unie, budou rozvinuty ještě do konce stávajícího programu a řádně jsme toto zvážili. Některé se přesunou do budoucí generace a abychom toto mohli velice úzce na to dohlížet, tak v návrhu je obsažen článek, který se týká možnosti pro komisi a pro členské státy, aby vytvářely víceleté plánování pro rozvoj IT systému, ať se to týká prvků, které spadají do zodpovědnosti komise, anebo do oblasti, která spadá pod eh, pravomoci členských států. A toto je jasně nadefinováno v návrhu. A takové plánování již existuje my jsme vlastně v tomto návrhu to využili a zaintegrovali tyto plány do našeho návrhu, abychom tak zareagovali také na připomínky Soudního dvora. A hlavně celní program financuje téměř 100 těch eh, oblastí IT systému spadajících do eh, pravomoce komise. Takže to je důležitý poznatek a myslím si, že to je v souladu s těmi obavami, které jste vyjádřili a tedy, že je potřeba to dozorovat. Tedy velice vítáme návrh zprávy paní Grapiny. Myslím si, že je to cený návrh, co se týče obsahu, co se týče upřesnění textu a myslím tedy, eh, můžu říct, že jej v mnoha oblastech podporujeme. Mám tu ještě dvě takové technické připomínky. Vy tu navrhujete určité obecné eh, změny obecných záměrů, konkrétně v článku 3 a na to napojených obecných ustanovení. Tyto obecné záměry nebo tento obecný záměr je ale stejný jako v programu na vybavení celní unie. A my jsme vlastně toto učinili záměrně, protože jsou to úzká propojení mezi těmito dvěma programy. Celní program bude financovat veškerý ten networking, a příslušných aktivit, zatímco ten program na vybavení se bude týkat údržby a upgradeu zařízení a musíme zajistit to, aby celní orgány měly tedy možnost nějak postupovat na základě těchto dvou ustanovení. Proto jsme využili v obou textech stejnou terminologii. Také bych chtěla říci, že tato terminologie je převzata tedy z kodexu unie, eh, celní unie. A stejně tak jsme to tedy navrhli v našem textu. Druhá technická připomínka se týká toho, že některé návrhy na změnu textu některých konkrétních článků v podstatě to odkazuje na horizontální ustanovení. Nicméně v rámci našich diskuzí o víceletém finančním rámci, a tady my máme i přímo skupinu, která je pověřena tímto jednáním v parlamentu, pokud se hodlají takové návrhy změnit, tak je třeba zajistit, že to i nadále bude v souladu se sektorovými návrhy, které obsahují tedy stejný druh, druh ustanovení. To jsou ty technické připomínky, na které jsem chtěla zareagovat, ale ještě jednou obecně děkujeme paní Grapiny za její podporu, za konstruktivní přístup a opravdu váš text je velice přínosný. Děkuji vám. Já vám děkuji. A ještě předtím, než předám zpět slovo paní Grapiny, Chtěla bych vám říci, že lhůta pro předkládání pozměvacích návrhů byla změněna z 6. listopadu, tedy zítřka, na 13. listopadu. To znamená, dodává nám to větší časový prostor pro předkládání návrhů 13. listopadu. Paní Grapiny, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji vám. Chci poděkovat všem, kdo si vzali slovo protože hovořili nejenom eh, zpravodajové, ale také Andras eh, a komis, komisi chci poděkovat. Já myslím, že jak řekla zástupkyně komise, také moji kolegové, eh, myslím, že směřujeme společ, ke společnému cíli. Nemůžeme ukazovat prstem na jednu instituci nebo na druhou, ale musíme usilovat o zlepšení. Jasné, že, jsou to, že to sdílená zodpovědnost, že členské státy mají tuto povinnost a pokud využí tuto částku těch 20% z toho, co se vybere na clech, tak eh, samozřejmě, že by to mohlo pomoci. Ale eh, eh, ta, i Andreas řekl, že potřebujeme mít programy, které budou kompatibilní. Já jsem zažila situaci, kdy jsem vlastně prodělal nějaký export, tedy ne v rámci... Eh, a byl, byl to velký problém, ten export, protože v každém státě eh, existovaly, existovala jiná, jiné formality. A i dodnes máme bariéry, které stále přetrvávají a to samozřejmě nechceme tímto nařízením eh, zhoršovat, naopak odstraňovat. Ehm, musíme mít jednak Eh, větší zabezpečení, eh, dobrou soutěž a myslím, že můžeme dospět ke zprávě, která bude jednoznačně lepší oproti té stávající. Ale ještě jednou, jako někdo, kdo pr- pracoval 30 let v, eh, v, v výrobě a exportu, mohu říct, že, že samozřejmě je důležité, abychom měli ověřování těch systémů. Ty samé systémy samotné ne, nestačí. Komise musí bdít nad eh, tím, aby eh, se pravidla dodržovala a musí to sledovat. A eh, jistě většina dodržují termíny. Chceme mít výsledek, který bude jasný, spravedlivý, pokud jde o řízení a komercializaci v členských státech, ať už jde mezi členskými státy, tak už eh, dovoz z třetích zemí. Děkuji s těmi eh, zpravodaji, s těmi, s nimi jsem spolupracovala. Myslím, že z toho nakonec vyjde velmi dobrý návrh pro všechny, zejména pro vnitřní trh. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji. A tímto se dostáváme k dalšímu tématu, které je úzce propojeno s tím předchozím. Jedná se o projednání návrhu zprávy na zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou zprávu hranic. A zpravodajem je pan Pospíšil. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já se pokusím velmi stručně odůvodnit eh, tento návrh nařízení. Jak bylo řečeno, týká se nového nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly. Eh, komise navrhuje zřídit eh, tento finanční nástroj na základě předchozích žádostí členských států. Podle mého názoru se jedná o mimořádně závažnou a důležitou věc která může přispět eh, k lepšímu fungování naší vnější hranice. Eh, může tento nástroj výrazně přispět k lepší ochraně eh, hranic členských států zvláště před nelegálním transportem zboží. výrazně souvisí s předchozím nástrojem který zde byl debatován který se týká nelegálního vstupu lidí. Eh, ten návrh je kvalitně zpracován, eh, mohu konstatovat, eh, že mám k němu několik drobných pozměňovacích návrhů, které za chvíli zmíním, ale nemají fatální charakter. Ještě pro informaci doplním, že konkrétně na vybavení pro celní kontroly by mělo být vyčleněno celkem three miliardy eur což se může zdát na první pohled jako vysoká částka ale po konzultacích s komisí chci konstatovat že tato částka bude sotva stačit a že dokonce je možné že v průběhu čerpání této částky eh, se ukáže že na eh, zavedení standardu eh, na všech místech kterých je přes tisíc v rámci evropské unie tato částka stačit nebude. takový větší skener pro informaci stojí klidně až four miliony eur Teď k pozměňovacím návrhům. Hm, za prvé ty návrhy, o kterých eh, chci zde hovořit jako zpravodaj, mají charakter spíše formulační. To jsou návrhy v článku three nine 12 a 13, kde se snažíme zvolit přesnější formulaci textu, tak aby nedocházelo k špatnému porozumění eh, zamýšleného návrhu. Ale vedle toho mám ještě tři připomínky, které mají eh, věcný charakter. Za prvé Mm, bych chtěl hovořit o e, pravidlu, které je e, obsaženo v recitálu číslo fifteen kde je rozvíjena myšlenka, že toto vybavení pro celní kontroly, které má být zakoupeno z příslušných peněz, bude možné využívat i k dodatečným účelům, jako je například ochrana hranic a bezpečnost. To znamená, je to jakýsi pokus o synergii s tím druhým navrhovaným nástrojem. Nicméně po konzultaci s kolegy eh, jsem došel k názoru, že je tedy vhodné zachovat toto druhotné využívání, ale je nutné stanovit mu také určité mantinely, tak aby nedocházelo k permanentnímu využívání takto zakoupených zařízení k jinému účelu, než k jakému byly původně zakoupena. Eh, zakoupeny. To znamená, budu navrhovat omezení eh, takové, aby bylo jasně řečeno, že toto druhotné využívání by nemělo být systematické a pravidelné. Mělo by se opravdu v zásadě o eh, výjimečné situace. Eh, dále pak bych chtěl hovořit o článku 16 odstavec 2 kde je explicitně řečeno že finanční zdroje vyčleněné na tento nástroj mimo jiné slouží organizacím i ke sdělování politických priorit unie. já sám osobně považuji toto ustanovení za neopodstatněné vzhledem k sledovanému cíli. myslím si že finanční zdroje v tomto eh, tomto nástroji jsou jasně specificky vymezené k jasnému účelu k nákupu eh, údržbě či modernizaci vybavení celních kontrol a proto by toto ustanovení v textu nemělo být. budu navrhovat jeho vypuštění to eh, sdělování politických priorit unie. Eh, mám ještě jednu poznámku kde budu směřovat spíše dotazem na zástupce komise článku eleven odstavec three písmeno C eh, se hovoří o požadavcích na minimální a optimální standardy vybavení pro celní kontroly. Musím říci, že i po konzultaci s experty připadá nám toto dvojí eh, zavádění kategorií standardů, dva, dvoje kategorie standardů jako nadbytečné a v praxi by mohlo dojít k tomu, že eh, k zmatení těchto pojmů. Eh, rád bych se proto komise zeptal, eh, proč se zavádí teda dvojí kategorie standardů, v čem komise spatřuje užitečnost této dvojí kategorie a zda by nebylo přehlednější mít pouze jednu kategorii společného standardu, ke které bychom se měli časem díky těmto investičním prostředkům přiblížit. Tolik tedy eh, má eh, zpráva, mé úvodní slovo zpravodaje. Opakuji, že považuji tento návrh za velmi užitečný, předložený materiál, předložené nařízení za dobře zpracované a mé pozměňovací návrhy, které mají spíše dílčí a doplňující charakter. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A za SAD pan Kun. Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům, kolegovi Jiřímu za tento návrh nového nástroje finanční pomoci pro orgány celní kontroly. Já si myslím, že je to velice důležitá iniciativa, velice důležitý návrh, který doplňuje iniciativu celního programu. Naši celníci eh, musí být vybaveni k tomu, aby mohli provádět svoji práci. A dnes tedy vlastně v oblasti obchodu eh, se potýkáme s kyberútoky, se snahou prát špinavé peníze v kyberprostoru a eh, s různými pokusy o podvod, což je tedy obrovský problém sám o sobě. A my si myslíme, že tedy více než, že Evropská komise by měla podobným způsobem podpořit i práci celníků. Těch celníků je více než 2000 po celé Evropské unii. Je třeba tedy, aby, fungovali, aby v jejich fungování nebyly žádné mezery a já tedy e, také podporuji to, co vlastně zpravodaj ve své stanovisku řekl k tomu, že celníci svým způsobem také chrání hranice. I když to původně nebyl tedy vlastně účel nebo záměr jejich práce, a k tomu všemu musí být tedy odpovídajícím způsobem vybaveni, aby svoji práci mohli vykonávat. V, té, v tom návrhu komise mi tak trochu chybí kvalitativní komponent, protože ty nástroje by měly být také tedy bezpečné z pohledu potenciálních kyberútoků a měly by odpovídat určitým zásadní, základním normám bezpečnosti práce ochrany zdraví a máme také členské státy, které mají společnou hranici. Tam by asi bylo dobré, kdybychom zdůrazňovali myšlenku společného postupu, společných aktivit. K tomu možná ještě něco předložím. Moje pozměňovací návrhy každopádně půjdou tímto směrem a já se těším na další spolupráci. Thank you very much. Um... Děkuji velice. A za EKR. Já jsem stínovou zpravodajkou, takže pohovořím opět nizozemsky. Za prvé, chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci při zhodnocení návrhu Evropské komise, který by měl být významně upraven a já myslím, že zpravodaj odvedl velmi dobrou práci v tomto ohledu. Myslíme si, že musíme mít lepší kontrolu nad tím, co se děje se zbožím, které proudí do Evropské unie. A tady chci navrhnout, abychom se zaměřili především na hardware, který by měl být kontrolován. To je tedy třeba nějakým způsobem řešit. Máme eh, rozpočet 1,3 miliardy euro, což je docela velká částka, proto je třeba dát pozor na to, aby přispěla ke zlepšení efektivity v celé řadě oblastí, například, to je velká obava pro mě, v těch členských státech, které používají software pro kontrolu, musí být to no, fungování tohoto softwaru dostatečně dobře financováno. A my bychom se měli také zaměřit na to, co se děje se všemi těmi daty, která jsou takto schromažďována. Na půdě výboru IMCO si vyslechneme prezentaci paní Lindström z Evropského účetního dvora, která se zabývala problematikou infrastruktury celní zprávy. Tato infrastruktura by měla být modernizována co nejdříve, tak aby fungovala co nejefektivněji. To by zase mohlo přispět k snížení provozních nákladů a zvýšení příjmu z celních poplatků. A když tuto myšlenku dále rozvedeme, je evidentní, že příjem členských států se také může zvýšit díky větší efektivitě práce celní zprávy. Členské státy už teď tedy vlastně eh, mají 20% podíl z takto generovaného výnosu. A je také třeba zabránit vlastně tomu hledání co nejvýhodnějšího celního režimu, kdy tedy ti hospodářní činitelé už předem hledají region, kde ta celní zpráva nefunguje až tak striktně. A my se musíme ujistit, že tedy těmto praktikám učiníme přítrž. A tím vzniká otázka, jak Evropská komise bude tuto problematiku řešit. Informační systém celní zprávy v Evropské unii si zaslouží větší podporu a my bychom se měli více soustředit na prevenci podvodů a také tedy eh, konkrétní kontroly a koordinaci našich celních aktivit. Když se podíváme na kompetence v celní oblasti, nechceme, aby národní kompetence povýšily na tu evropskou úroveň. Já se těším na další spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji při přípravě opravdu vyvážené zprávy. A teď se ještě rozlížím, jestli je to někdo z dalších stínových zpravodajů. Pokud ne, dám slovo Evropské komisi, paní Perola. Děkuji velice, paní předsedkyně, za toto vysvětlení. Děkuji také velice panu Pospíšilovi, zpravodaji, za jeho podporu tomuto návrhu. A děkuji také všem dalším řečníkům za podporu. Tento návrh je opravdu mimořádně důležitý. A je to něco, co vlastně vzešlo na poput členských států. Současný celní program nenabízí žádnou možnost financovat nákup vybavení pro celní zprávu. A jako jsou například skanery, automatí čtečky poznávacích značek, zrcadla, která eh, můžete, mm, kterými kontrolujete podvozek vozidla a podobně. To ani nehovoříme o infrastruktuře jak ve smyslu budov a nebo o informační technologii. To všechno je mimo rozsah působnosti tohoto návrhu. Hovoříme pouze o vybavení, které je užíváno k detekci a my jsme si již před několika lety všimli, že je tu obrovská potřeba být dobře vybaven v jednotlivých zemích, protože celní unie je jen tak silná jako její nejslabší místo. A pokud existuje slab, nejslabší místo, mm, prostřednictvím kterého prochází zboží, které je nebezpečné nebo ze kterého nebyly odebrany celní poplatky, pak eh, tedy toto zboží proudí až do té cílové země a není možné jej dále kontrolovat, jakmile je na území Evropské unie. A proto je důležité, aby celní zpráva byla vybavena detekčními eh, nástroji, které umožní případné nekalé praktiky odhalit. My jsme si také všimli, že když se hovoří o těchto eh, nástrojích, jako je například automatická čtečka SPZ nebo skenery, eh, že jde o technologii, která tady velmi rychle zastará. To znamená, že země, která je dobře vybavena dnes, do budoucna bude muset nahradit tyto nástroje, případně je bude muset aktualizovat, také platit za údržbu a podobně. Proto se náš návrh soustředuje na tyto tři aspekty. Budeme financovat nákup, údržbu či modernizaci těch, této detekční technologie. Členské státy proto volaly po, a to už více než deset let, potom, aby měli možnost financovat nákup takového zařízení. Dnes to ještě neumíme. Možná, že to bude možné financovat z jiných fondů, ale to je také důvod, proč na základě závěru, které odprezentovala Rada, ale také Evropský parlament a po dlouhých debatách na půdě skupiny Rady jsme předložili tento návrh a vy si jistě všimnete, že je tu tedy úzká návaznost na celní program, o kterém jsme se bavili před chvílí, protože tento celní program bude aktivován proto, aby usnadnil tedy navahování kontaktů mezi orgány celní zprávy tam, kde bude docházet k vyhodnocení potřeb. A to předtím, než tedy komise začne s alokací prostředků jednotlivým členským státům. Předtím bude třeba nutné vyhodnotit potřeby v každé zemi, tak abychom mm, tedy byli schopni uvolnit prostředky pro zemi, která je opravdu potřebuje nejvíc, aby, buď aby nakoupila, nebo aby pro, provedla údržbu. Z tohoto úhledu bude tedy eh, celní program velice užitečný. V rámci celního programu bude také možné financovat školení a vzájemnou spolupráci členských států, například společné zadávání veřejných zakázek. A tam jistě se podaří dospět k určitým úsporám. A je pravda, že tady je důležité postupovat tímto směrem a proto jsme se ve snaze usnadnit tento postup, jsme se rozhodli jít cestou společné specifikace společného zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé zodpovědnosti členských států tím nejsou dotčeny, protože peníze půjdou formou grantů členským státům a tam tedy, kde dojde k nákupu vybavení, bude ho nakupovat konkrétní členský stát, bude to jeho zodpovědnost a bude, jej také, bude také zodpovědný za jeho užívání. Komise však může monitorovat užití takovéhoto vybavení, protože se musíme ujistit, že toto vybavení bude používáno správně, v souladu s plány které mají členské státy a na základě kterých tedy získali grant. Chci ještě zareagovat na otázku, která se týkala minimálních a optimálních norem nebo standardů. Tam, kde hovoříme o norem, normách, hovoříme o, o tom, jak si představujeme optimální situaci. A já to ilustruji na příkladu. V posledních dvou letech 11 zemí které jsou na té vnější hranici s Ukrajinou a Moldávií a Ruskem, Moldavskem a Ruskem, spolupracovaly ve snaze vyhodnotit potřeby, pokud jde o toto detekční vybavení. A na základě dvou případových studií tedy eh, vlastně dali dohromady výčet toho nejzákladnějšího vybavení, které je třeba eh, jednak v krizové situaci a pak také za optimálního fungování. A ukázalo se, že kdybychom koupili o jeden, dva skenery víc, tak ta situace už by byla optimální. A to je naprosto zásadní. My se tedy snažíme najít ten nejnižší vlastně součinitel optimální situace, protože 1,3 miliardy se může zdát jako spousta peněz, ale možná, že to bude částka naprosto nezbytná pro to, aby bylo možné eh, rozdělit prostředky mezi členské státy spravedlivým způsobem a přesto vlastně se ještě nepodaří všude nastolit optimální situaci. A proto možná budeme muset tedy postupovat Eh, podle odhadu minimálně nezbytných potřeb. A konečně, myslím si, že jsem odpověděla na všechny otázky, včetně kompetencí, ale na závěr mi dovolte poděkovat panu Pospíšilovi za jeho stanovisko, za jeho podporu návrhu komise. Pro nás je to velmi důležitý návrh, je to vůbec poprvé, kdy orgány celní zprávy budou mít možnost získat prostředky z fondu, který je konkrétně tedy dedikován na nákup eh, detekční technologie, což je naléhavě třeba. A my doufáme, že tento návrh bude mít pozitivní dopad nejenom eh, tedy nebo se setká s pozitivním přijetím nejenom na půdě Evropského parlamentu, ale také Evropské rady. A my už teď tedy vlastně oceňujeme veškerou podporu Evropského parlamentu. Děkuji. Já vám děkuji a ještě až předám opět slovo panu Pospišilovi. Chtěla bych říci, že také u tohoto tématu byla lohuta pro předložení pozměňovacích návrhů prodloužena o týden, tedy také do 13. listopadu místo toho 6. Pánek Pospíšile, prosím, máte slovo. Děkuji pěkně. Já pouze shrnu velmi stručně debatu, která zde proběhla, protože je zřejmé, že všichni uvažujeme stejným směrem. Nikdo nerozporuje tento finanční nástroj, nikdo nerozporuje jeho důležitost pro eh, kontrolu zboží, které přichází z třetích zemí do, na území Evropské unie. Všichni vnímáme tu potřebu, kterou vyjádřily již členské státy na základě této jejich potřeby vzniká tento finanční nástroj. Eh, jsem připraven eh, s kolegy stínovými zpravodaji eh, pracovat na společných pozměňovacích návrzích, tak aby jsme docílili schody a kompromisu. Přiznám se, že i po vyjádření zástupce komise stále mám pochyby o tom jestli má být eh, dvojí standard eh, vybavenosti to znamená ten optimální a ten minimální. připadá mi logické že má být jeden standard jedna hranice standardu vybavení a ten kdo tuto hranici nedosáhne měl by mít podle mého názoru nárok na peníze které by vedly k dovybavení eh, toho zařízení. ale je to otázka asi debaty a vhodnosti nástrojů v každém případě nepovažuji považuji toto rozdílné vnímání potřebnosti dvojího standardu jako něco fatálního co by ze strany zpravodaje vedlo k tomu že by vyjadřoval nějaký nesouhlas. takže děkuji těším se na pozměňovací návrhy a na to že tento nástroj brzy přijmeme. děkuji. Thank you very much. Děkuji. A můžeme nyní přejít k dalšímu bodu, respektive poslednímu bodu pořadu jednání, a to je návrha zprávy návrh zprávy eh, ustavující ten program pro konkurenceschopnost trhu, včetně malých a středních podniků. A Nikola Danty je naším zpravodajem, takže prosím, dáváme vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tento program, podobně jako ostatní programy, které byly představeny po hlasování, je jedním z toho víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027. Je to eh, velice důležitý program. Jeho záměrem je posílit zprávu vnitřního trhu, podporovat konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků, dále zajistit zabezpečení potravinového řetězce, zdraví rostlin a zvířat a také nezbytné financování. Nadpis a zprávy nám vlastně poukazuje, že je to velice různorodý program, nicméně s tím hlavním záměrem odstranit komplikace u celé řady existujících programů. Tady do toho se zahrnuje šest různých programů, již tedy existujících, no a z toho důvodu se do této práce zapojila celá řada výborů připojených výborů na základě eh, pravidla podle článku 54, třeba ITRE s programem COSME nebo statistiky, nebo výbor AGRI pro opatření a normy ve fitosanitární oblasti, anebo další spíše rozpočtové výbory, co se týče finanční stránky věci. A já bych chtěl poděkovat veškerým zpravodajům z těchto přidružených výborů za jejich stanoviska, protože nám takto poskytují velice pozitivní přispění. A já jsem přesvědčen, že budeme velice skvěle spolupracovat, aby z této spolupráce vzešel opravdu efektivní program, který nám pomůže dosáhnout splnění těch stanovených záměrů. A já bych ještě chtěl stručně pohovořit o některých uh, těch oblastech, které jsem zapracoval do, cestu, do textu. Soustředím se na čtyři oblasti. V první řadě je to specifický rozpočtový eh, prostředek nebo opatření pro zapojení na trh. To se týká zejména podpory malých a středních podniků eh, je to vlastně oblast spadající pod kosme, aby eh, tedy tu mohl být dohled ze strany eh, komunitárních orgánů, co se týče těch nezbytných kontrol, které mají eh, zajistit. A myslíme si, že to půjde ve prospěch nejen podniků, ale v konečném důsledku právě evropských spotřebitelů. A toto opatření je zahrnuto do toho původního rámce, ale opět se tu objevuje eh, i v textu s tím specifickým zaměřením, tak si myslíme, že to bude velice přínosné opatření pro podniky a spotřebitele. A je možné také snížit o 5 administrativní náklady, což je velice důležitý faktor. A pak je tu oblast eh, transparentnosti a provádění veřejných zakázek. Tady eh, máme nejrůznější iniciativy Evropské komise. Myslím si, že tady hlavním záměrem je posílit účast malých středních podniků a také mikropodniků. No a v neposlední řadě jsem tam zapracoval také nejrůznější odkazy do toho programu, na eh, nové možné eh, eh, zvy a všechno to, čemu bude muset vyvíjející se trh čelit v budoucnosti, protože všechny tyto nové prvky budou mít čím dál větší dopad jak na pracující, tak na spotřebitele a na ekonomiku celkově jako takovou. No a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší zítra ve 12 hodin a z toho důvodu jsem se rozhodl uplatňovat jiné změny, jiné postupy na změny textu. Je zapotřebí zejména zvětšit oblast financování, bude zapotřebí speciálně rozpočtové položky a musíme se tedy zaměřit na to, jak zajistit to nezbytné financování v rámci víceletého finančního rámce pro období 2001 až 2027. Těch 60, 16 miliard eur by nám mělo umožnit právě čelit těm výzvám budoucího jednotného trhu, zejména všechno to, co je napojeno na digitalizaci a globalizaci. A myslíme si, že tato částka by umožnila vlastně navýšit ty zdroje, které původně chtěla komise převzít z programu COSME. No a tato informace by byla velice, velice přínosná pro evropské podniky, aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost. Dále eh, se tu věnujeme také oblasti homologice a tady si myslíme, že pak je zapotřebí tedy zapojit do tohoto tématu také i poskytovatele finančních služeb. A pak jsou tu některé návrhy možností a způsobu, jak se zapojit a účastnit na programu. Je, je to otázka právních požadavků. Tady bych zdůraznil zejména otázku transparentnosti, dále dozor ze strany komise a aktivní účast ze strany Evropského parlamentu. Já jsem si jistý, že ta debata, výměna názorů bude velice přínosná a, a ostatně i veškerá setkání se stínovými zpravodají e, taková byla. Připravili jsme si harmonogram, máme tu další zasedání 26. listopadu a 6. prosince a do 13. prosince jsme si dali takovou lhůtu na prezentaci programu. Děkuji. A za EPP paní Vajdere. Uh, thank you very much, chairs. Děkuji. děkuji. Já vám děkuji, děkuji Niko za tento návrh zprávy. Já mám za to, že tato zpráva má mnoho bodů, které jsou nesmírně pozitivní a my bychom je mohli určitě podpořit. Celkově návrh eh, komise tohoto programu pro vnitřní trh je velice pozitivní, je to velice pozitivní vývoj, který má samozřejmě důležitou roli v příštím víceletém rámci. Má eh, skupina EPP vždy zúrazňovala, že je důležité posilovat zprávu eh, vnitřního trhu a zejména malé a střední podniky. A máme nové zprávy v tom smyslu, že jsme v rozpočtovém výboru právě podpořili stanovisko pana Rubika. Na to se dívám velmi pozitivně. Takže z rozpočtového hlediska zavedení nového pododstavce, kdy se bude zaměřovat na eh, dozor nad trhem, to je velice vítané. Musíme vytvořit rovné podmínky mezi firmami v celé Evropské unii. Nikolo, proč navrhujete právě tuto částku v tom pozměňovacím návrhu 25? A ještě bychom si přáli další vysvětlení k novému cíli a vztahu s dalšími nástroji, například informační systém pro vnitřní trh, Solvit, Single Digital Gateway a tak dále. Zajímalo by mě také, eh, co na to říká komise. Chtěla bych si vyjasnit, jak některé programové cíle zmíněné v článku 3 jsou promítnuty do článku 4 do rozpočtu, například z jakých částek cíle 2a a c článku 3 mají být financovány. A pokud jde o posílení dozor nad trhem, kde se jasně stanoví ty kroky, které budou způsobilé, tak to je Velice vítaný krok. Jeden, čeho se obávám, je pozměňovací návrh 28, který má dva body, C a F, které zdá se nemají přístup, který je vstřícný vůči inovaci a digitalizaci. Já bychom, že bych, myslím, že bychom se měli eh, eh, řídit, držet toho přístupu založeného na riziku a financovacím kritérium, které vychází, z eh, toho vychází i v tomto nařízení. A ještě několik pozměňovacích návrhů, které se zaměřují na uh, některé další otázky. Jednak ráda bych, aby komise pravidelně posilovala kapacitu uh, orgánů tržního dohozoru v těch zemích, kde jsou tyto orgány slabší. Například v těch uh, ekonomicky slabších zemích. Dále programové cíle by měly zahrnovat i přístup spotřebitelem k mm, produktům stejné kvality, eh, které mají stejnou značku, to znamená ten problém takzvané dvojí kvality. A potřebujeme větší eh, viditelnost toho přínosu, který mají občané z vnitřního trhu. A to, toho lze dosáhnout tím, že budeme Eh, se snažit angažovat eh, organizace občanské společnosti. Takže já se těším eh, na názory kolegů a na diskuzi s panem zpravodajem a přeji vám samozřejmě hodně zdaru. Děkuji. Pan Sulik za EKR. Děkuji vám. Dobrý večer. Zdravím vás, kolegové. Tento program by měl sloučit do jednoho rámce celou sérii programů, které v, současné, eh, v současném finančním rámci běží. A bohužel tu chybí důkladné vyhodnocení předchozích programů. A předtím, než, než budeme něco slučovat, bychom se možná měli podívat nejprve na to, jestli to, co už máme, dobře funguje. Jestli vlastně tady nevytváříme příliš mnoho byrokracie a pravidel, Víc než 80 podniků považuje za náročné splnit národní eh, požadavky v jiných zemích, požadavky na podnikání. A to jsou přesně výsledky, které by komise měla mít na očích. Měla by se zabývat právě těmi pravidly, které podnikatelům zbytečně komplikují život. To znamená dát jednu miliardu eur na podporu konkurenceschopnosti. Tomu se v zemi, z níž pocházím, e, e, říká sociální inženýrství. Lidé, kteří nikdy nepodnikali, budou filozofovat a rozdávat veřejné peníze, které nejprve musí sebrat daňovým poplatníkům, s tím, že teď se budou bavit o tom, koho podpoří a koho nepodpoří podpora konkurenceschopnosti z veřejných zdrojů je oxymoron. To nemůže nikdy fungovat. Fungovat může zjednodušení pravidel. Méně pravidel, ale pravidel, která jsou o to účinnější. Proto u, i z důvodu nedostatečného posoužení přidané hodnoty tohoto návrhu je, jeho, bychom ho měli zamítnout přepracovat. Už jsem tu zažil i rozumné věci, ale tohle k nim nepatří. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. And then for... Děkuji. Hans-Pan Salimovic za ALDE. Děkuji. Já se k tomu stavím optimističeji než kolegové z EKR. Chci poděkovat panu Dantemu, panu zpravodaji za skvělou, skvělý návrh zprávy. Myslím, že je to rozhodně něco, o čem se můžeme bavit, můžeme z toho něco dobrého udělat. Já podporuji tu myšlenku, která stojí za návrhem komise, to znamená, aby tyto, se, tyto aktivity sloučily. Myslím, že to má určitou logiku. Já nevím, proč by to mělo být vnímáno jako nějakou hrozbu podnikatelské komunitě nebo růstu. Já myslím, že to řeší konkurenceschopnost malých středních podniků samozřejmě a umožní to sladění a menší zdvojování práce, lepší management. Já nezdílím ten kritický pohled. Rovněž podporuji možnost združování zdrojů, centrální zprávy finančních nástrojů na evropské úrovni v rámci fondu Invest EU. O tom už jsme hovořili dlouho. Je to jeden z bodů, které podporujeme. A jak jsme slyšeli od kolegů, kolegy z EPP, komise navrhuje, aby ta finanční obálka byla alokována na kozme spotřebitele udržitel, udržitelnost statistika, to je v pořádku, ale ne všechny ty cíle odpovídají těm částkám v článku 4. A já se chci zeptat, jaký to má důvod. Kolega se Pepe informoval, že neví, jak to je počítáno. Já bych rád skutečně slyšel otázku, eh, odpověď na tuto otázku, ale nesouhlasím s kritiky, pokud jde o digitální prostředí. Mhm. Ty výzvy které máme, tak eh, vlastně stále více aktivit se děje online, takže to má určitou logiku. Podporuji pozměňovací návrh 28. Posílení tržního dozoru bude moci využívat tedy toto financování, ale mám trošku pochybnosti ohledně toho, jak je to někdy formulováno. Poukazuje se tu na některé kategorie produktů. Nemělo by to být proti tomu, nebylo by to proti tomu přístupu založeném na, na riziku, na který se spolehá, spoleháme. Eh, samozřejmě, že zítra budeme mít ještě další pozměňovací návrhy a těším se na další diskuzi. Děkuji. Thank you and before... Děkuji. A než dám slovo panu Lancemu. dávám ještě slovo Evropské komisi. Děkuji velice. Já jsem Valentína Suchardy z ředitelství pro růst a omlouvám se, já jsem teprve teď dorazila, tak doufám, že budu eh, schopná odpovědět na všechny připomínky, které tu padly. Nicméně, obecně musím říci, že by asi bylo užitečné nezapomínat na to, jaká je ta základní logika tohoto návrhu. Východiskem je skutečnost, že se tady bavíme o jednotném trhu. A z pohledu komise je východisko. Je východiskem snaha o prohloubení jednotného trhu, což by mělo být pozitivní i pro spotřebitele, jak pro spotřebitele, tak pro podniky, pokud jde o možnost volby a rovné podmínky a příležitosti. Takže to je tedy to východisko. Nicméně z pohledu rozpočtu, protože tady vedeme debatu o rozpočtu, je to tak, že dnes je podpora fungování jednotného trhu z pohledu rozpočtu roztříštěna do, v jednotlivých programech a někde to jen někde se toho týkají konkrétní rozpočtové položky. Proto komise přišla s tímto návrhem, se záměrem, kterého bychom rádi dosáhli, je tedy dosáhnout větší viditelnosti, větší soudržnosti, jednotného trhu a tím vlastně poukázat na to, jak důležitý je. A také tím, že vlastně se skupíme různé věci dohromady, maximalizujeme příležitosti pro větší synergii a flexibilitu. To znamená, že když tady slyším argument v tom smyslu, že to bude obtížnější pro podniky, a musím říct, že náš cíl je přesně opačný. Nám jde o usnadnění života podniků a spotřebitelů, také z pohledu eh, přístupu a viditelnosti. A ještě něco k dozoru nad trhem. Z našeho pohledu je asi vhodné říci, že považujeme tuto část návrhu za velice důležitou. Takže my opravdu vítáme stanovisko zpravodaje. A jakákoliv pomoc v tomto směru je nám vítána. A ještě jedno slovo. Možná, že je užitečné si připomenout, že cokoliv, co může přispět k rychlému přijetí tohoto návrhu, je z naší strany vítáno. A my jsme vám k dispozici. A těšíme se na další spolupráci. A jestli je dovolíte, ještě tedy k těm technickým záležitostem, těm bychom se rádi vyjádřili také. Já jsem zástup, zástupkyní a odděle, vedoucí oddělení pro koordinaci ředitelství pro růst. A chtěla bych odpovědět na některé konkrétní otázky. Za prvé, Velice si vážím stanoviska pana Danteho, který několikrát zdůraznil, že tento návrh by měl být ku prospěchu všem aktérům na eh, jednotném trhu a to byl přesně náš původní záměr. Eh, tento jednotný trh by měl být, nabízet rovné podmínky všem aktérům, ať už jsou to malé a střední podniky, občanská společnost, spotřebitele nebo orgány státní zprávy. A my v návrhu Navrhujeme určitá opatření, která doufejme zlepší tuto vzájemnou provázanost. Pokud je otázku ke diskrepanci mezi článkem 4, který se týká rozpočtu, a alokací fondu podle konkrétních cílů, tady chci zdůraznit, že pokud ten cíl není specifikován detailně v příslušném článku k rozpočtu, tak to neznamená, že by nebyl pokryt. Samozřejmě, a ta logika tohoto návrhu se tedy opírá o novou filozofii víceletého finančního rámce a tím je důraz na flexibilitu. A flexibilita znamená, že bychom do budoucna měli mít možnost ponechat si určitý manevrovací prostor abychom mohli reagovat na priority, které se objeví teprve do budoucna. A v článku 4 máme ustanovení, které by nám mělo umožnit sestavit eh, tedy indikatorní rozpočet pro některé cíle, které budou definovány na základě potřeb malých a středních podniků a také tedy podepřeny statistickými údaji. Děkuji. A nyní pan zpravodaj. Grazie, prezidente. Brevemente, intanto... Děkuji, paní předsedající. Pohovořím velice stručně. Chtěl jsem poděkovat stínovým zpravodajům z různých politických skupin za jejich vyjádření podpory. Počkám na vaše pozměňovací návrhy, abych mohl tady vypracovat případné kompromisy. Záměrem je, abychom postupovali co nejrychleji, protože si přejeme dosáhnout definitivního verze textu ještě před koncem mandátu. Doufejme tedy, že se tak stane do konce ledna. A proto tedy netrpělivě očekávám na vaše příspěvky. Doufám, že dorazí už v nadcházejících hodinách. Myslím si, že komise už nám vysvětlila, co se týče té ekonomické stránky věci, že z, z, jak je to s tím souhrnem finančních prostředků. Mně to také trvalo nějakou dobu, než jsem to všechno pochopil, ale pak jsem vlastně dospěl ke stejnému závěru. My na to nahlížíme detailně. V nadcházejících dnech se zaměříme na to, jak nám rozpočtový výbor předloží ten definitivní rámec, jak vše rozdělí a podíváme se také na to, jaké další nástroje navrhují další výbory a jaké tu máme sdílené pravomoci a které jsou naopak výlučné. Detailně se zaměříme na veškeré ekonomické extrémy, ty možné finanční dopady, takže tady bude významnou roli hrát eh, rozpočtový výbor. Druhá věc, to je dohled nad trhem. V těch obecných záměrech se počítá tedy s tím, eh, s takovýmto zapojením, že tu máme tedy jeden cíl, podpořit eh, podnikatelskou sféru v Evropě tím, že ji dáme, umožníme příslušné nástroje, a pak, že vytvoříme prostředí, ve kterém budou pravidla fungovat pro všechny, aby to nebyla nekalá konkurence. Víme tedy, že v rámci jednotného trhu vše má dopad. A myslím si ale, že tedy to sdělení je velice jasné podpořit eh, dalšími finančními tedy dotacemi, rozvoj podniků, ale také vytvořit prostředí s jasnými pravidly tak, aby mohly být tedy podniky konkurenční, ale na základě rovných, rovných pravidel to je velice důležité. Je to ostatně důležité zejména pro spotřebitele, pro naše občany, kteří jsou tedy těmi závěrečnými konzumenty těch produktů, které doufáme, že budou bezpečné na evropském trhu. Takže tu důležitou roli eh, hraje také dozor nad trhem. Pak jsou tu další oblasti. My samozřejmě tímto programem nemůžeme uh, veškerou legislativu v Evropě změnit. Jsou tu texty týkající se celé řady aspektů. Tato zpráva je nebude měnit, naopak bude působit na jejich základě, to znamená, eh, bude integrovat. Rozhodně nezamýšlíme veškerou evropskou legislativu tímto programem nějak měnit. No a v neposlední řadě to, co řekl kolega, co řekla kolegyně za EKR, týkající se administrativní zátěže. Říkáte, že tu máme tedy omezené finanční zdroje, že těch 5% se bude, týká, bude týkat administrativy tady si myslím právě, že o to víc stojí za to vsadit na digitální inovaci, aby se napomohlo um, administrativě snižovat uh, náklady. A umožní nám to také se soustředit na ty opravdové záměry, které si stanovujeme pro tento program. Takže tímto vám všem děkuji a budu čekat na vaše pozměňovací návrhy. Já vám velice děkuji. Vy sám už jste tedy oznámil ten časový harmonogram z mé strany. Bych tedy měla pouze sdělit, že příští zasedání proběhne 21. listopadu. Paní předsedající děkuje tlumočníkům a přeje pěkný večer.